Dear colleagues, uh, good morning. Eh, dobré ráno, vážení kolegové. Eh, všechny vás vítám, ale eh, nejprve samozřejmě vítám pana komisaře Gintera Ettingera. Komisař Ettinger je starým známým na výboru ITRE. Včera jsme, pane komisaři, diskutovali o bezpečné dodávce plynu druhý přístup a velmi dobře máme v paměti, že v roce 2010 eh, přišel první pokus, tehdy to bylo velmi úspěšné a to na základě vaší myšlenky, tehdy jste připravoval k tomu legislativu, ono to funguje poměrně dobře, ale nyní bychom si přáli zajít ještě o krok dále. Na stole velmi často máme eh, otázky, Eh, které eh, byly spuštěny před eh, pěti, čtyřmi nebo třemi lety během vašeho období a teď to bude něco jiného. Digitální hospodářství a společnost, i když se to samozřejmě Eh, tomu blíží. Máme tady eh, strukturální, eh, strukturovaný dialog, Evropský parlament a komise. ITRE tady schromáždil práci Evropského parlamentu o usnesení o digitálním trhu. To bylo schváleno na plenárním zasedání v lednu a z toho vyplyne celá řada návrhů. My už jsme diskutovali o, o rozhodnutí o Eh, spektru. O tom jsme hovořili, tam eh, vlastně byla návazná diskuze a potom eh, tento týden se také řešila digitalizace trhu, potom revize v oblasti telekomunikačních služeb, to přijde za několik týdnů a my k tomu máme také návrhy, takže tady je celá řada věcí, o kterých můžeme diskutovat. Strukturovaný dialog je velmi důležitý pro vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a my bychom vás chtěli požádat, pane komisaři, abyste nám poskytl aktuální informace o provádění eh, vaší části eh, kom, programu komise pro rok 2016, abyste udělal takový výhled pro rok 2017, eh, protože eh, nás samozřejmě eh, zajímá ten program také pro roku 2017. Máte slovo. Pane komisaři, my, pane předsedo Busku, dámy a pánové, vážení poslanci a vážené poslankyně. V rámci naší digitální politiky, která má za cíl vytvořit Evropskou digitální unii, jsme letos eh, vypracovali celou řadu projektů legislativy a komunikace. Já se tady myslím na pět záležitostí těchto klíčových oblastí naší práce, které, které jsou asi pro váš důležitý výbor největší prioritou. Za prvé revize telekomunikačního balíčku, což je tedy politika pro odvětví telekomunikací. V minulosti bylo odvětví telekomunikací zejména odpovědné za telefonování. Byl to vlastní sektor, vlastní odvětví, které mělo síť či mobilní síť, e, i technologie pro data, pro komunikaci, pro hovory a také pro přenášení obsahů. Což bylo důležité, ale dnes je tady heslo nové digitální služby a proto dnes telekomunikační sektor se stává sektorem horizontální překročil svůj vlastní hlavní úkol a buduje kvalitu, kapacitu a rychlosti a tím se stává základem například pro autonomní zíření, propojené automobily, elektronické zdravotnictví, mHealth, telezdravotnictví, ale také pro komunikaci mezi přístroji a stroji. Tedy mám tím tedy na mysli vlastně internet věcí a vůbec budou, budoucnost průmyslu, tak tedy velice stoupá důležitost telekomunikačních služeb. A zásadní pro digitální svět zítřka bude konektivita. Digitální infrastruktura investice do digitální infrastruktury, satelit, kabel, širokopásmové připojení, factoring a také samozřejmě skleněné vlákno. To budou ty nejdůležitější investice příštích let. A proto komise um, provedla zásadní analýzu této oblasti. V členských státech a na evropské úrovni máme jasné cíle, co chceme vybudovat i z oblasti uploadu a downloadu pro širokopásmé připojení na cestě ke 2020. Doposud není nic, co by bylo alespoň za, z poloviny závazného. Nemáme tady nic závazného do roku 2025, ani náznakem. A na základě našich šetření, našich analýz a konzultací hodláme společně s vámi a s členskými státy vyvinout politicky závazný, spolehlivý plán budování tak abychom věděli, jak bude muset vypadat digitální infrastruktura v roce 2025. Tento plán chceme vypracovat a přijmout, schválit v letošním roce. E, samozřejmě, že potřeba přenosu dat neustále narůstá. Sociální média, upload, download, streamingové služby, klasické telefonování. A pak samozřejmě vše to, co potřebují platformy, co potřebuje průmysl co potřebuje 50 milionů aut a nákladních automobilů, pokud se skutečně propojí. A je jasné, že prostě nemůžeme zůstat stát u 50 MHz a ani 100 MHz není ráj. Musíme hovořit o gigabajtech, to je budoucnost. Gigabajtová společnost. A potřebujeme chytré rámcové podmínky tak, aby investice skutečně pokrývaly celé evropské území napříč hranicemi. Revize telekomunikačního balíčku je jedním z nástrojů pro dosažení tohoto cíle. Potřebujeme vytvořit chytré, inteligentní rámcové podmínky tak, aby telekomunikační ekonomika, kterou budou podporovat finanční služby, masivně zainvestovala do budování digitálních infrastruktur. Dále jde o to, eh, dobře dořešit politiku spektra, mám tím tedy na mysli teda politiku rádiových frekvencí, dobře ji koordinovat lépe než do posud. A možná by bylo vhodné ji přenést přímo na evropskou úroveň. Děkuji mnohokrát za vaši práci. Vy nyní eh, projednáváte náš návrh legislativa, které se, legislativy, které se týká pásma 700 MHz. Děkuji vám za vaši intenzivní práci. E, tento návrh byl také výsledkem práce skupiny Pascala Lamyho. Tady jsme řekli, že potřebujeme nové uspořádání e, pásem megahertz mezi jednotlivými uživateli. Jsou tam tedy broadcasteri, vysílatelé, a pak právě telekomunikační sektor, který toto pásmo také využívá. A pokud 5G, pátá generace, pro mobilní komunikaci má přijít, tak je nezbytně nutné, abychom využívali pásmo 700 MHz koordinovaným způsobem. To je zásadní věc. Dále evropské automobilky, Renault, nebo nová třída E, Mercedes-Benz, BMW, v podstatě všechny automobilky, které podpoří výkonní evropští subdodavatele v oblasti automobilového průmyslu, budou od roku 2020 vlastně již schopni nabízet auta, která budou jezdit bez řidičů. Ty auta zde budou, ale nebude tam zajištěna konektivita. Takže potřebujeme strukturovaný dialog a já již půl roku tento dialog vedu a hovořím u jednoho stolu s ASEO a dalšími organizacemi, s automobilkami, ať již budují, ať jsou to ty, co vyrábí nákladní automobila či osobní algonomila a právě s telekomunikačním odvětvím. Snažím se, aby všichni hovořili společně u jednoho stolu, protože vlastně všichni tyto aktéři budou moci, muset tedy eh, vybavit trh dobrými automobily, automobily který, které budou mít odpovídající senzory a digitální elementy a samozřejmě digitální eh, hospodářství musí pak zajistit možnost těch automobilům, aby ta, eh, ty údaje předážely a ne pouze na nějakém testovacím úseku dálnice, ale všude. Také například v Českém lese, v Černém lese a přeshraničně, to je zásadní. V současné době je jedno zcela jisté. Vidíte, prostě Národní hranice uvnitř Evropy již nepoznáte podle měny. Ta je stejná, ani podle toho, že je tam pasová kontrola. Ta neexistuje, doufám, že také nebude ani na Brenneru. Ale jak poznáte ty národní hranice? Poznáte je podle toho, že 3 až 5 minut prostě nemáte signál, když přejíždíte přes tu hranici. Jeďte například, zajeďte si z Bruselu například do Curychu. Brusel, Lucembursko, Francie, a pak ještě Švýcarsko. To jsou země, kterými projíždíte a vždy na hranici nebudete mít signál. Tak to nemohou fungovat moderní digitální služby a proto v rámci revize telekomunikačního balíčku opět navrhneme, abychom politiku spektra koordinovali právě na evropské úrovni. Tak, abychom zajistili pokrytí, které bude všude na celém území a aby eh, toto pokrytí právě zajištilo dobré využívání 5G. Naše 5G PPP dobře pokračuje, funguje to, dohody s dalšími zeměmi světa vytvářejí základ pro celosvětové zavodení této technologie a Evropa by podvedle Jižní Koreje měla být tou zemí, kde bude fungovat 5G, což bude propojeno s z LGTK a takto eh, podá základ pro mobilní přenášení údajů a tím um-, umožní veškeré nové moderní digitální služby. To je tedy k revizi telekomunikačního balíčku, kterou předložíme během tohoto roku a která je pro vás důležitá. A v naší práci bych ještě doplnil jeden bod a to je Berek. Váš výbor Berek zná a také zná ACER a také zná další regulač, sítě regulátorů na evropské úrovni, například eh, dohled nad pojišťovnami, nad bankami a další. Máme zde národní úřady, a například také banky, národní banky, ale také banky na úrovni Evropské úrovni, tedy Evropské ECB. Pak máme ACER v energetickém sektoru, které tato agentura má mnohem více kompetencí než Berek. Já se dnes setkám s, regulát, s regulátory z Bereku a to jsou všichni, to jsou velice všechno důležité a výkonné orgány přímo na místě a Berek je furt, spíše takový think tank, pouze taková, takový, takový prostor pro vyměňování názorů na vysoké úrovni. ACER samozřejmě také tvoří jednotliví regulátoři. Abych to řekl zcela otevřeně, dnes, bych, kdybychom vytvářeli Evropu na prvním, eh, v první den stvoření, tak já bych navrhl jeden regulační orgán. Ale buďme realističtí, máme jich 28 a máme naši partnery Norsko, Západní Balkán, Švýcarsko já bych je velice rád eh, viděl častěji u kulatého stolu Bereku. A to ten kroužek na vysoké úrovni, kde se setkávají ředitele národních regulačních orgánů, podle mě by měl být v budoucnosti více právních kompetencí a já bych jim to rád zajistil právě s ohledem na revizi telekomunikačního balíčku. To je tedy první bod, revize telekomunikací. A druhý bod, v úterý jsme předložili na eh, papí, který se týká evropského eh, průmyslu. Když jsem se tím zabýval, tak jsem si všiml jedné věci. V digitální oblasti Evropská unie je velice aktivní, ale téma digitální průmyslové politiky, jak bychom tedy měli našim podnikům a také právě malým a středně velkým, proto abychom zajištěli pracovní místa, jak bychom je měli posílit, právě v době digitální revoluce a jak jim pomoci z evropské úrovně. Tím se v podstatě komise dosud vůbec nezabývala. Nyní máme komplexní balíček, který jsme vypracovali. To bylo před rokem. Před rokem jsme ho představili na průmyslovém veletu v Hanoveru, respektive oznámili, že bude a nyní jsme ho představili. A tento balíček bude základem pro velkou konferenci, která se bude konat příští pondělí opět na Hanoverském průmyslovém veletrhu. Já znám váš zájem jako výbor ITRE, a rád bych ho ještě posílil. Posílil bych vzájem vašeho výboru o veletra v Hanoveru. Proč? Protože USA jsou partnerskou zemí. Dostaví se tam Obama a polovina americké vlády a další zástupci z USA zejména hm, zástupci Microsoftu, digitálního sektoru. Což znamená, že američané zvolili jiný přístup, a totiž, že oni mají digitální převahu, big data, a snaží se mít eh, platformy, které jsou silně vybavené kapitálem společnosti a nyní se snaží vlastně nám odebrat naše prvenství v průmyslu, které stále ještě máme. Tímto způsobem USA tedy organizují mobilitu, Renault eh, proto vyrábí auto, no, pracuje na něm a kontakt se zákazníky je úkolem platform. V takovém případě se stane BMW, Renault a další pouhými subdodavateli pro Google, Facebook a další. Musíme poznat tuto strategii a ve, vš- ve veškerém přátelství s Američany se jí postavit. Chceme mít evropský digitální průmysl a musíme ho vybudovat. Co přitom bude zásadní? Za prvé, v mnoha členských státech existují sítě, například eh, v, v, ve Spojeném království, v Nizozemsku, ve Francii, v Německu například platforma Průmyslu 4.0, ve Šví, v Rakousku platforma Průmyslu 4.0 Austria a tak dále. A my bychom rádi eh, zajistili propojení těchto sítí, abychom měli síť sítí a podívali se na to, kde by byla vhodná spolupráce nebo kde by bylo vhodné ty projekty řídit na evropské úrovni, kde by to bylo smysluplnější to řídit z evropské úrovně, než mít 28 různých sítí či projektů nekoordinovaně v jednotlivých členských státech. A tam jsou již jisté možnosti, které se otvírají, například oblast standardizace. Pak jsme zvolili si klíčové oblasti, kde Chceme mít evropskou standardizaci, chceme ji posílit a nadefinovat. IoT, cyber security, 5G, dále normy pro, pro cloudy. Toto je také podle mě evropským tématem. A my chceme se normovacími orgány spolupracovat tak, aby skutečně došlo k takové standardizaci, možná i navrhneme nějakou legislativu, tak abychom standardizaci důležitých oblastí pokryli z evropské úrovně. Pak totiž budeme mít velkou šanci na to, že se z evropských standardů stanou standardy celosvětové. V opačném případě tomu tak nebude. Dále jsme toho názoru, že některé velké projekty bychom také měli jak si popohnat právě z evropské úrovně. 5G ze 700 miliony z našeho rozpočtu, to jsem zmiňoval. Dále téma super počítačů, vysokovýkonné počítače. V 80. a 90. letech šest nejvýkonnějších počítačů celého světa stálo v Evropě. Niž to je pouze dva, jsou to na devátém místě Jülich, Německo, pak Zurich, což je tedy Evropa, ale ne Evropská unie, to je myslím osmé místo. A pak eh, další místa v U, eh, ta, taková to, počítače jsou v USA, v Číně a v Koreji mají gigantické počítače z evropského rozpočtu a Junckerova plánu budeme podporovat eh, takovéto snahy. Jsme v kontaktu s konsorci, nebudeme mít pravděpodobně 28 superpočítačů, ale například prostřednictví kon- konzorcí v Německu, Jülich, Garmisch, Stuttgart nebo v Lucemburku se nám podaří mít například 34 z těch deseti nejlepších velkovýkonnostních počítačů, což je důležité pro všechny, kdo pracují jako výzkumníci anebo kdo chtějí ekonomicky využívat big data. Pro ty bude důležité, abychom takovéto počítače měli. Dále budeme se věnovat i cloudu. Ba balíček digitalizace evropského průmyslu je k dispozici, předložili jsme ho a já rád s vámi si o tom palíčku detailně pohovořím, pokud budete mít zájem dále. Kybernetická bezpečnost. Jak v mobil, na akci mm, Kongres mobilního světa, jak také na veltrhu Cebitu se hovořilo o těchto tématech 5G a kybernetická bezpečnost. Bezpečnost údajů oproti hackování, ničení, průmyslové špionáži a také samozřejmě terorismus. Pro ekonomiku a společnost, pro důvěru podniků, pro extern v externí cloudy je to zásadně důležité, je to důležité pro bezpečnost našeho průmyslu. Odpovídající směrnice, směrnice ENIS je prvním evropským pokusem. Pak zde máme Cyber Security PPP na základě odpovídající směrnice. To bude zahájeno během roku. A pak je tady jasně a Horizon 2020 se použije ty prostředky z něj pro konkrétní projekty, ale ta směrnice nebude posledním krokem. Za rok či za rok a půl hodlám, za zapojím ENISY, našim národním orgánům, za zapojení, při zapojení všech odborníků navrhnout prohloubení evropského právního rámce a evropské kultury, tak abychom měli co možná nejvyšší standardy v otázce kybernetické bezpečnosti. Téma certifikace pomocí certifikačních orgánů a labelingu bude, to, tato dvě témata uh, samozřejmě s ním budou rovněž souviset a také se jim budu věnovat dále jako poslední téma online platform. Tady je zásadní otázka. A totiž, potřebujeme regulovat online platformy či ne? My se tomuto tématu věnujeme v našich konkrétních reformách legislativy. Mám tím na mysli copyright a online platformy, dále směrnice o audiovizuálních médiích a vedle těch, kteří tedy poskytují vysílání, jako je Spotify, Amazon, YouTube a další poskytovatele Tady je důležité si uvědomit, že ty nemají žádné kritéria, co se týká ochrany mladých lidí a tak dále. Takže tady musíme tu věc nějakým způsobem upravit. Musíme zajistit, aby stávající právní povinnosti platily i právě pro takovéto subjekt, které prostředním platformem nabízí odpovídající služby. Pak bychom měli se samozřejmě zabývat copyrightem, ale nad to se podívat na level play feeling a podívat se na to, co potřebujeme. Pokyny pro onlineové platformy. 7.1. byla dokončena koncentrace k tomuto tématu. My ji nyní vyhodnocujeme a na podzim přijmeme základní rozhodnutí. Pátý bod. Parlament minulý týden podpořil eh, nařízení, základní nařízení, které se týká ochraně údajů a to na, zásadě, na základě základního nařízení Evropského ochraně údajů se bude vytvářet eh, směrnice o ochraně údajů pro elektronickou komunikaci. Ve druhém pololetí bude, myslím, pro nás klíčovým tématem, které bude důležité i pro váš výbor, Tolik z mé strany. Toto jsou vše věci, které e, spadají do příslušné kompetence právě vašeho výboru v tomto parlamentu. Děkuji. E, ano, telekomunikační je palíček, kyberbezpečnost a všechny další témata. Máte pravdu. To bude důležité, děkujeme. A teď eh, za politické skupiny dostanou dvě minuty jednotlivý eh, člen, eh, a potom jednotliví členové jednu minutu. A skončíme 10 minut po desáté hodině. Více času nemáme, takže na začátku každý dvě minuty. Paní Del Castillo Vera, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste dnes přišel mezi nás. Já si myslím, že toto je velmi klíčový moment. Prostě budeme mít eh, polovinu tohoto legislativního období a regulační rámec pro elektronické komunikace je velmi důležitým eh, nástrojem pro digitální jednotný trh a konec konců telekomunikační služby jsou vlastně páteří digitálních produktů. Eh, je to důležité proto, aby ty služby vzkvétaly a je potřeba eh, vycizelovat tyto nástroje. V roce 2009 jsme tady měli naposled eh, určitou legislativu. Sedm let to je opravdu skutečná věčnost. A já si myslím, že tři věci bychom tady měli zohlednit. Za prvé, přiměřená legislativa, za druhé regulační eh, konsistentnost, protože se objevují nové služby, ehm, které poskytují eh, i tradiční služby a dále management spektra, eh, který by zohledňoval vývoj 5G a to bude vyžadovat směs různých přístupů, licencing, sdílené Eh, dohody, lepší přístup a tak dále, celou řadu věcí, eh, které v těch dřívějších pásmách a kmitočtech eh, tedy nebyly, teď je potřeba to koordinovat. Tyto tři osy musíme zohlednit v té revizi, ale já si myslím, že jsme na stejné vlně a já, když jsem si vás tady vyslechla, tak věřím, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Pan Nika. Pane komisaři, velice vám děkuji za zajímavé vystoupení. Úvodem našeho setkání je to poprvé, kdy mám pocit, že příslušný komisař a komise zvolili správnou strategii v oblasti telekomunikačních služeb a digitálního trhu. Několik dotazů. Nejprve bych doplnila, že s vámi plně souhlasím v tom, že máme příliš mnoho regulačních orgánů a že se většinou zabývají tím, jakým způsobem přílišnou regulací vlastně narušit trh, takže přiměřená regulace je velmi vítaná. A teď se podívejme na odvrácenou stranu mince. Pokud jde o cloud computing, kde přesně budou sídlit databáze pro cloud systémy, protože tady půjde o miliony dat osob z lékařské údaje. Bude to v Evropské unii nebo mimo? A kdo bude mít kontrolu nad touto databází? Druhá otázka Zažila jsem nepříjemné překvapení. E, Zjistil jsem, e, že mnohé mobilní telefony e, mají aplikace, které jsou povinné a když něco mm, chtějí aplikovat, tak potom mají přístup ke všem datům, které máme na mobilech k různým operacím, finančním operacím, které daný člověk provedl, ke všem SMS-kám a dokonce i Excel, eh, který jsme eh, kdysi používali, už dnes používat nemůžeme, pokud neumožníme přístup ke všem eh, ostatním aplikacím nebo datům na tom daném mobilu. To je opravdu neuvěřitelné. Dotaz k 5G zavedete směrnici 5G Evropa, pro Evropu, anebo jak eh, budou všichni vědět, jaké parametry se uplatňují eh, pro 5G a jak to zajistit? Další řečnice? Äh, Děkuji, nejdříve chci říct, že jsem velmi potěšena, že můžeme s vámi dnes diskutovat. Eh, myslím si, že je to velmi dobrá tradice. Nyní k akčnímu plánu, který se přijali. Tady mám několik otázek. Cloud computing je jistě důležitá otázka. Chce mít, chce mít evropský cloud pro vědy, výzkum a univerzity, to je určitě dobrý počátek. Možná by se to mohlo nějak více rozvinout. A dále evropské cloudy, o tom se hovořili pro všechny, protože my máme všichni stejný problém jako občané, který vzniká z masového sledování, ke kterému docházejí Eh, eh, i nadále ze strany NSA. Hodláte učinit více něco v tomto směru, nebo to má být pouze pro výzkum a eh, vědu a univerzity dále? Chcete vytvořit excelentní centra, které se budou týkat síťových technologií. Mohl byste to také poněkud rozvést a pak chcete mít agendu pro profesní kvalifikaci v EU. To by mě také velice zajímalo. A poslední otázka. Směrnice e-privacy, tu chcete zrevidovat a změnit a já se ptám, Víte, že uchovávání údajů, tato směrnice byla rozsudkem tedy pohlášena za neplatnou. Já se tedy ptám, můžete zajistit, že v té nové směrnici o e-privacy nebude tedy uchovávání údajů již hrát žádnou roli? Děkuji. Paní Kalas. Danke. Danke, Herr Kommissar, dass Sie hier... Děkuji, pane komisaři, že jste se dostavil mezi nás, eh, že s námi diskutujete. Já jsem se tady slyšela mnoho zajímavých věcí o špičkových technologiích, a toto je všechno určitě správné a důležité. Mne by zajímalo, jaká opatření hodláte zavést tak, aby proto, aby se zajistil, že špičková technologie, pokud tady bude, skutečně se dostane k dispozici i malým a středním podnikům protože musíme se e, starat i o ně. A pak ještě otázka, která se týká transparentnosti. Byl jste v Levchu na schůzce na, vysoké úrovni před několika dny v Rakousku. Já bych e, si ale přál, že pokud máte takovéto lobbystické schůzky, tak aby byly transparentní pro poslance a pro veřejnost. Nebylo by možné něco takového podobného uspořádat v Bruselu v rámci, e, takovém rámci, ke kterému bychom měli přístup všichni, i veřejnost, Nemohli byste něco takového zorganizovat? A můžete nám trochu říci, o čem, jsem ta, o čem jste tedy v Rakousku na té schůzce ze Sloby jste hovořil? Děkuji, pan Borelli. Sí, grazie, presidente. Eh, ringrazio... Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu komisaři, že se mezi nás dostavil. Velice správně uvedl, jaké jsou pro komisi priority v oblasti digitalizace průmyslu. Nicméně nezmínil harmonogram. A já bych jenom rád věděl, jak dlouho bude trvat, než se tyto priority uvedou v praxi. Včera jsme hovořili o spektru, to je druhá moje otázka. A někteří z kolegů vyjádřili potřebu flexibility ohledně načasování plánů pro toto spektrum. Nepochybně technologie se rozvíjí velkým eh, tempem a komise uvažuje v dlouhodobých horizontech. Ale tady jsou věci, které je potřeba řešit v kratších eh, horizontech. Takže bych se rád zeptal, jak to je s tím harmonogramem. Pan Schaffhauser? Merci. Eh, Děkuji. Omlouvám se za to, že eh, mám uh, eh, spouštění a že jsem tady nebyla ani včera z rodinných důvodů. Mám několik zásadních připomínek, pokud jde o suverenitu a robustnost nebo odolnost. Eh, Internet vychází eh, v podstatě z nějaké základny 12 eh, operátorů. Eh, někteří jsou ve Skotsku, někteří v Británii. A mě by zajímalo, jakým způsobem tady chcete zajistit odolnost internetu. Počítáte s vytvořením velkého serveru v Evropě? v centru Evropy a potom by mě zajímalo, jak je to s programy pokud jde o programy a další vybavení, máte tam e, nějakou doplňující e, strategii e, pro evropskou suverenitu, například různé vyhledávače, mám na mysli Google, Facebook, různé platformy pro výměnu. Rusové vytvořili nezávislý systém, Čína také. Mě by zajímalo, jestli Evropa má také nějakou strategii, která by ji přivedla k nezávislosti. Další má otázka směřuje k odolnosti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 Eh, neměli bychom se tady eh, opřít o členské státy, neměli bychom propojit členské státy, jsme přece Evropa národů a svobod a nejlepší způsob, jak zajistit eh, odolnost včetně tedy a bezpečnost včetně cloudu je vytvořit národní strategii a potom evropskou strategii, která by umožnila výměnu na evropské úrovni. Díky tomu bychom byli velmi odolní a když nějaký systém selže, tak budeme mít mm, prostor, kde se tomu budeme moci vyhnout nebo jak pokračovat eh, tedy eh, v zajištění těch služeb. Děkuji. Děkuji pěkně. Nyní tady mám dlouhý seznam eh, kolegů, kteří mají prostor jedné minuty. Pan Boni? Pane komisaři, děkuji za vaši komplexní prezentaci. Myslím si, že si musíme uvědomit, že digitální revoluce tady mění eh, pravidla hry v rámci společnosti i hospodářství. Nesmíme zapomínat eh, na nezbytnost lepšího regulačního i neregulačního rámce. Hovoříme-li o infrastruktury, tak je jasné, že musíme eh, mířit směrem k 5G, musíme se orientovat na investice, musí tady být rovnováha mezi konkurencí, konkurenceschopností na jedné straně a investicemi na druhé straně tyto dvě věci musí jít ruku v ruce. Také, zapotřeb, také nám zapotřebí koordinace. Existuje řada iniciativ, eh, které se eh, eh, týkají autonomního vozidla, propojených vozidel a myslím si, že tady se nabízí výborná možnost pro lepší spolupráci mezi biznesem a národními organizacemi. Amsterdamská Amsterdamské prohlášení se vydalo správným směrem. Této, v tomto prohlášení se hovoří o potřebě nových standardů, pokud jde o konektivitu. Nyní paní Blanco López. Pan Blanco López. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci a také za velice ambiciozní program, eh, který jste představil tento týden. Chcete dát k dispozici 50 miliard euro. některé z těchto prostředků půjdou do projektu PPP. Domníváte se, že tyto finance budou postačovat, protože ten balíček je skutečně ambiciozní. Uvedli jste, že chcete vytvořit v odvětví digitalizace 100 000 eh, pracovních příležitostí. Ovšem, nezapomínejme, že roboty začnou lidskou práci nahrazovat. Problém je v tom, že ačkoliv budeme eh, nabízet novou, nové rekvalifikace, tak eh, je tady zapotřebí eh, rozvinout sociální lok na další úrovni. Nyní tady máme rozsudek Evropského soudního dvora, s tím souvisí skandál a tak dále. Děkuji, pane komisaři, za vaše velice že velice dobrý a správný projev, který se týká strategie pro digitalizaci evropského průmyslu. Důležitým základem pro to je samozřejmě IT infrastruktura. Vy jste to již řekl včera na vaší tiskové konferenci zcela jasně. A totiž, že základ že potřebujeme vytvořit základ pro společnost gigabajtů. A tady máme velice aktuální studii Internet Economy Foundation a ta dochází k výsledku, že v roce 2025 tři čtvrtiny veškerých německých domácností budou potřebovat takové širokopásné připojení, které není možné zajistit pomocí e, eh, vlastně té technologie, kterou tady máme, mám tím na mysli tu měť. A dále, eh, jak budete zajišťovat notifikaci rozhodnutí německé síťové agentury, podle které Eh, je třeba upřednostnit eh, vektoringovou technologii. Jak to tedy vypadá? Vektoring na jedné straně a my tady chceme na, na evropské úrovni mít širokopásmé struktury. Podle mě se to k sobě nehodí. Pro digitalizaci společnosti a průmyslu potřebujeme spravidlou hospodářskou sloučit a infrastrukturu, která se bude opírat o skleněné vlákno, tak abychom měli skutečně gigabajtovou infrastrukturu. Co si tedy myslíte o situaci v Německu? Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Rübig. Vážený pane komisaři Ettingere, zajímalo by mne, jakým způsobem pracuje komise s ITU v Ženevě. Já jsem se zajímal o mezinárodní situaci v oblasti roamingu a nyní existuje doporučení, abychom měli co-space roaming i v národní oblasti, zatímco my máme tady problém že si 1 gigabyte zakoupíme za 3 až 4 euro a na jiném eh, kontinentu to může být eh, obrovská částka až 19 tisíc eur, takže tady je určitá nákladová past v oblasti roamingu a prámce. Zda komise hodlá v oblasti 5 kde eh, společně s ITU již nyní vytvořit společné standardy. Děkuji. Děkuji, paní Děkuji, pane komisaři. 40 občanů EU nemají k dispozici e, potřebné dovednosti v oblasti digitálních technologií. K tomu je zapotřebí e, rekvalifikace e, tak, aby v digitálním hospodářství měli lidé možnost pracovat v, na pracovních místech, která vytvářejí HDP občané EU myslím také relevantní přístup k, k službám elektronického zdravotnictví. Nesmíme lidi vylučovat, musíme překonat pra, propast mezi uh, oblastmi v uh, eh, EU, kde jsou rozdílné úrovně znalostí. Digitální ekonomie se musí zaměřit na lidi. Kvalitní pracovní místa a růst uh, hospodářství uh, musí být uh, nabídnut všem, ne pouze několika vyvoleným. Děkuji, paní Líbler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Je vždy velmi obohacující vám naslouchat. Mám dvě otázky. Jednak jste hovořili o tématu konektivity. Tady myslím, všichni se shodneme na tom, že to je velice důležité. Je důležité zajistit investice právě do konektivity. Před třema týdny zde na výboru jsme měli manaž, manažera FC, který nám také jasně řekl, kam to financování jde. Právě do digitálních infrastruktur jde z rozpočtu EFSI pouze 7%, je to tedy naprosto marginální. A to je, myslím, naším velkým problémem. My tady vytváříme investice, ale nemáme dostatečné investice právě do šir- vybudování širokopásmého připojení. Neměli bychom tedy eh, změnit něco v legislativě? Já nevím, já jsem skutečně tady, se, já už nevím, jak dál. Udělali jsme toho, máme F si, máme C, snažíme se, vytvořili jsme nástroje, abychom právě dosáhli do toho cíle, ale já nevidím, že bychom učinili vůbec nějaký pokrok. Takže se vás ptám, máte nějaký nápad, jak to řešit? Druhá otázka, velké projekty vy v rámci jste hovořili jste o digitalizaci evropského průmyslu, můžete konkrétně uvést nějaký příklad toho, co máte přesně na mysli v rámci těch projektů. Děkuji pan Zuriňo, pane komisaři, v eh, okamžiku, kdy se snažíme aby lidé eh, jak si nečelnili překá, neměli překážky, když se chtějí posvobodně pohybovat, tak bychom samozřejmě měli vytvořit také takovýto prostor bez překážek i pro ekonomiku a mám tu na mysli zejména digitální oblast. Uh, Eh, chci, chtěl bych tedy položit dvě otázky. Ta první. Jsem zpravodajem tohoto výboru pro nařízení, které snaží zajistit přeshraniční přenos jednost eh, služeb, které se týkají digitálních obsahů, což je návrh komise, která má výhodu v tom, že je velice jednoduchá a má ovšem nevýhodu, protože to není moc jasné. Tam jsou dva kritické body. Za prvé, jak chcete nadefinovat to, kde ten spotřebitel bydlí a dále, jaká kritéria chcete zavést pro to, abyste hodnotil kvalitu poskytovaných služeb, jakým způsobem můžeme objasnit tyto dimenze, aniž, aniž bychom vytvořili nějaký byrokratický aparát a dále. Riziko jednotného trhu je to, že se operátoři budou příliš kontr- koncentrovat a vlastně bude málo nabídky v takových regionech, kde ta nabídka je, je stále slabá, takže vlastně v určitých regionech bude čím dál tím větší nabídka a v dalších čím dál tím horší nabídka. Pane předsedo, měl bych čtyři poznámky. Za prvé, eh, pan komisař správně zdůraznil 100% pokrytí, dokonce ani na dálnicích eh, to není zajištěno, nejen v České republice, ale i v Německu. Za druhé, nezmínil se o e-call, protože to je důležité pro bezpečnost. Ve výboru pro dopravu jsme velice se snažili, aby e-call se zavedl od určitého data u všech a nových automobilů. Za třetí, jednotný protokol je strašně důležitý. Když přijedete do Jižní Koreje nebo do Japonska, váš mobil automaticky vypadne. A v průmyslu je to tuplem důležité, protože přešli jsme z analogové na digitální a teď by bylo třeba, aby jednotné protokoly byly u všech průmyslových zařízení. A na závěr, Eh, tempo zavádění by mělo mít sociální ohledy, protože třeba v České republice 2011 jsme přešli na digitální signál a teď budeme přecházet na druhý digitální signál. To znamená, spousta lidí si nebude moc dovolit koupit novou televizi. Tečka. Uh, thank you very much, Mr. Eller. Um, Vážený pane komisaři, nejdříve bych se chtěl připojit k tomu, co jste řekl. Ano, vy jste skutečně ten první člověk, který se tomu velice věnuje, ale nyní prakticky CEF nám ukázal, že ne vždy ty peníze jdou správným způsobem. My jsme tehdy z programu Horizont museli poskytnout prostředky pro EFSI. Pan Katajnen nám tehdy řekl, že z EFSI půjdou prostředky do širokopásmého připojení. nyní opět hovoříme s patem Katajnenem o to, že se má EFSI prodloužit a já se ptám, nebylo by nyní na čase, abychom se jasně řekli, že Evropa nemůže udělat vše, ale že prostě si musí vybrat prioritu, co chce udělat pro občany. A to bylo právě vybudování širokopásmého připojení a digitalizace a nyní my opět jako Evropa se chováme jako obchodce s božím smíšeným. Nabízíme tak trochu vše a já se vás ptám, když tady máme FC a ty peníze a když zase FC odebírá peníze z horizontu 2020, protože ho chceme prodloužit, tak tedy prosím, aby se ty peníze zaměřily na jednu konkrétní věc, protože momentálně si ty peníze odebírají právě od širokého pásma a digitalizace, namísto toho, aby tam šli. Děkuji. Paní Moody. Děkuji pěkně. Myslím si, že zde můžeme stále jasně eh, prokázat přidanou hodnotu na úrovni EU, takže proto musíme eh, se skutečně snažit za zajišť, o zajištění budoucnosti této oblasti. Jedna věc eh, je to závazná akce v oblasti digitální infrastruktury. Tu velice nutně potřebujeme. Kolegové tady hovořili o širokopásmém propojení a to je základní, zásadní věc. Druhá věc, průmysl. Existují velice konkrétní požadavky, pokud jde především o především ale ne pouze o kybernetickou eh, bezpečnost. Nová odvětví a nové technologie eh, se propojí nebo eh, se stanou součástí dodavatelského řetězce a v této souvislosti je zapotřebí zajistit eh, kybernetickou bezpečnost. Dále eh, pracovní místa a dovednosti jsou nezbytná pro další zapojení našich občanů. Eh, jsou tady dvě hlavní oblasti. Je to, cel, je to život, celoživotní vzdělávání a za druhé je to také rozdíl mezi pohlavími. Děkuji paní Kompolanaci. Děkuji za včerejší balíček. Byli jsme trochu kritičtí v tom smyslu, že DSM se týká pouze regionálního trhu a my chceme, aby tam bylo také, byl také průmysl. Bylo to každopádně velice dobré a zajímavé. Velice se mi také líbila tato diskuse, kdy se díváme především na budoucnosti a na digitalizaci Evropy. Existují určité inovace, na které bychom se měli podívat takovým flexibilnějším novým pohledem. Ve Finsku například Mm, je řada inovací, na které můžeme být hrdí. Nyní, jakožto uživatelka eh, dat v Evropě, musím zaplatit za jeden každý eh, byte, ale ve Finsku máte balíčky, které můžete používat eh, podle libosti to znamená, že někteří zákazníci si zvolí levnější balíček, který je pomalejší, ale ti, kteří pracují na internetu um, hodně, tak uh, zaplatí 30-40 euro měsíčně, ale uh, jejich využívání dat je neomezené. A já jsem uh, uh na cestě z, Lot, z Laponska do Hlsinek zažila jenom jeden výpadek signálu. Takže myslím si, že v tomto Eh, digitálním světě bychom měli myslet flexibilitě, flexibilně. Děkuji. Žádá ještě někdo další slovo, protože jsem se dostal na konec svého seznamu. Prosím, také máte minutu. Velice stručně, prosím. Oblast dopravy. Především eh, velká nákladní vozidla. Tam si myslím je malý postup, pokud je o elektronické dokumenty a náklady jsou samozřejmě také velké. Všechno by to umožnilo eh, úspory. Pak tady je, jsou také emise uhlíku. Takže lze podniknout něco v, v této oblasti. Děkuji pěkně. Zhluboka se nadechněte a pokuste se zodpovědět 57 dotazů, což asi možná je nemožné, ale zkuste to. Dámy a pánové, my jsme samozřejmě ve jsme těsném kontaktu, já také se často účastním konferencí a jak milé Evropě eh, vstoupí v platnost roaming, tak se budeme věnovat tématu wholesale, to bude v červnu tohoto roku a předložíme náš legislativní návrh, tak jak jsme oznámili. A bylo by vhodné, abyste vy rychle o něm rozhodli, abychom stihli ten termín květen přísního roku, aby to tedy mohlo být uvedeno na trh. Až budeme mít evropský roaming, tak chceme z toho udělat téma pro partnerství s dalšími regiony světa. A nejlépe by by bylo, abychom my vlastně takto navrhli standardy pro celý svět. Bude to tedy od května příští roku. Doufám, že se to podaří. A dále 5G. Tady budeme eh, nastavovat vlastní standardy, ale pomocí do společného prohlášení s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, které máme, a které vyjednávám nyní s Brazílií a s USA, tak pomocí tohoto prostředku jsme na cestě že my budeme vlastně takový ten pavouk na síti a budeme si vyměňovat ty standardy s důležitými tedy světa, budeme s nimi domovat časový harmonogram a tím ulehčíme práci ITU, a 5G podle mě na začátku příštího desetiletí bude celosvětovým standardem a bude to základ pro celosvětově fungující e, transporty dat a pro celosvětovou komunikaci. Pokud se podívám na veškeré otázky, které se týkají důležitých projektů, které vás zajímají, sečtu si je, tak bych mohl každý rok bez problémů navrhnout, respektive potřebovat 30 a 40 miliard eur. To by byl celý rozpočet na zemědělství, pak by to šlo. Ovšem, co máme k dispozici? Máme malý, malou částku, jedno vlastně sice miliardovou, ale je to vlastně jedno číslo místné a já jsem vděčný, že v Horizontu 2020 se něco dalšího doplňujícího děje, činíme něco, ale řekli jste, že CEF, nástroj pro povení Evropu, 9,6 miliard eur, to bylo tehdy návrh komise a na ní máme z toho 1 miliardu. Když mám 1 miliardu, tak to nemá v podstatě žádný smysl to již náklady na benzín pro bagry jsou příliš drahé, pokud bych chtěl kopat v zemi. A jaký je problém s FC? FC Junckerův plán. Nejdříve funguje tak, že se převezme riziko. Ne tedy skutečné peníze. A nyní máte nějaké místo někdy na, věk, na venkově, nějakou obec, která se stává v tří menších obcí, no tak tady skleněné vlákno není riziko. To je jasná garantovaná ztráta. Tady máte 30 smluvních partnerů v takové malé obci a možná si tu investici nějak odepíšete částečné operativní náklady, ale bude to maximálně 40 Takže tady potřebujete skutečné hotové peníze, ale ty já nemám. A to riziko je 100 To znamená, že takovéto rizika se sem nehodí. Snažíme se pracovat z balíčky, to by se podařit mohlo, ale ve skutečnosti v oblasti širokého pásma, tam, kde to prostě rentabilní není a nemůže být, tak tam pomůže pouze hotové financování, hotové peníze z evropských veřejných pokladen, ať už to bude evropský rozpočet, národní, regionální nebo místní rozpočet. Jedině veřejné peníze. A právě na, pokud to bude z regionálních a místních pokladen, tak je důležité, aby tomu evropské předpisy nebránily. Komise pragmaticky k tomuto přistupuje a hodnotí to. Kde jsou klíčové oblasti našich finančních požadavků? Za prvé, pro ty digitální huby, ty huby, o kterých se často hovoří. Máme tady velký tři, trojmístné číslo milionů stovky milionů. A chceme, aby v každém Evropě, v regionu v Evropě vznikla poradní střediska nezávisle na tom, zda to bude v rámci nějaké hospodářské komory, nebo nějakého úřadu, nebo či to bude mít formu agentury, nebo jsme přesvědčeni o tom, že ten malý řemeslník, nebo ten pekař, který má tři filia, tři, někdy, tři malé provozovny, nebo OSVČ, aby tito lidé mohli v blízké budoucnosti se poradit v otázkách digitálních záležitostí Oni to budou potřebovat. A tak e, se vyhneme takové té digitální propasti mezi velkým průmyslem a právě těmi malými. A my tady máme tu miliardu pro spolufinancování těch superpočítačů, proto abychom e, umožnili high performance computing v Evropské unii pro všechny občany. Pak tady máme ten výzkumný cloud, na který také poskytneme velkou částku. A Přejeme si mít evropský cloud, vyvinout takovýto cloud e, společně s vědeckými instituty, které jsou blízké ekonomice, jako například německý Fraunhofer Institut a tato, tento řetězec. A také samozřejmě veškeré vědecké a výzkumné instituty a také samozřejmě průmysl, který sám provádí výzkum. Pro tyto všechny chceme mít takovou databázi, která bude pro všechny otevřená, přístupná, dostupná a která podpoří digitalizaci v oblasti výzkumu. Téma skills, schopnosti, dovednosti, školení, vzdělávání, kvalifikace. Jak se vyhnout tomu, aby nevznikla ta digitální propast mezi lidmi, které, kteří mají základní digitální znalosti, využívají sociální média, využívají aplikace různého způsobu velmi aktivně, kteří eh, chápou digitální produkci a mezi těmi lidmi, kteří veškeré tyto kompetence nemají, protože to je problém. Co se týče kompetencí, tak tady je vzdělávání a další školení něco, co není úkolem Evropské unie. A právě v těchto dnech s těmi různými referendy, kdy nám eh, eurokratům nikdo nedůvěřuje, jsem tady poněkud zdrženlivý ale pracujeme na dvou věcech. Za prvé, máme ministři Evropské unie, kteří jsou odpovědní za vědu, které jsme si pozvali na schůzku. A podle nás v evropském trhu práce každý rok budou potřeba, bude potřeba 160 tisíc dalších specialistů na IT, ať už to budou fyziko, fyzici, informatikové a další. A počet studijních míst na našich evropských vysokých školách na to prostě vůbec nestačí. Proto chceme, abychom měli dohodu o závazných cílech s univerzitami, a nebo s ministerství pro odpovědných pro vědu, jak národními, tak regionálními, tak abychom mohli navýšit počet studijních míst a abychom v příštích desetiletí dokázali pokrýt tu potřebu, která bude na trhu práce. A pak téma kvalifikace. Tady máme tu velkou koalici pro pracovní místa, kterou chceme dále podporovat a budovat. A v našem strukturovaném dialogu eh, o digitalizovaném průmyslu máme také odboráře. A toto vše je tedy naše společná snaha. Společná snaha jak podniků, tak pracujících a jejich odborářských zástupců. Věříme, že cloud computing musí být evropskou kompetencí. Ovšem tady varuji, abychom z toho dělali pouze evropskou záležitost, která se nějak semkne. Neboť digitální věd je svět je globální, to je třeba si uvědomit. Vítáme, pokud americké či korejské cloudy a tito poskytovatelé poskytují služby pro evropské podniky, pro ukládání a zpracovávání jejich údajů, ale Například jde nám o to, aby téma ochrany údajů a samozřejmě bezpečnosti údajů bylo vyřešeno tak, že budou existovat odpovídající standardy. A naopak, pokud nějaká cloudová služba působí v Evropě, nezávisle na tom, zda je to evropský podnikatel anebo joint venture Microsoft T-Systems, tak tam dojde k tomu, že Microsoft investuje do cloudových služeb v Evropě tak ovšem ví, že v Evropě se bude používat nařízení o ochraně údajů a proto vlastně spíš jde do Evropy. Takže to je zajímavé. Ovšem bude to taková zajímavá právní situace. Microsoft bude mít cloud v Evropě, bude to podléhat pouze evropskému právu, anebo tajné služby USA budou mít přístup i do takovéhoto cloudu. My to jednoznačně odmítáme, neboť pokud to bude na evropském území, tak musí platit evropská pravidla pro ochranu údajů a ne pravidla eh, tajných služeb třetích zemí. Chceme společně s vámi učinit vše proto, aby jsme byli rychlejší v rámci našich vyjednávání a úvah v digitálním sektoru. Protože pokud například v zemědělském sektoru hovoříte o, o chovu vepřů, tak prostě tady je dost času, protože již dnes máme dost masa. Ale pokud tady hovoříme o revizi telekomunikačního balíčku nebo o té portabilitě, pokud budeme potřebovat pět let od bílé knihy přes zelenou knihu, pak rozhodnutí komise, eh, vyjádření Rady parlamentu, trialog, dále fáze implementace do národního práva. O pět let později je technologie a účastníci na trhu o generaci jinde. A A autoritu budeme mít v rámci naší evropské legislativy k digitální unii pouze v případě, když tedy budeme jednat a to vše zpracovávat velice rychle právě revize telekomunikačního tablíčku a VST jsou tady, myslím, velice vhodné. Já jsem v těsné kontaktu se Slovenskem a Smaltou, tak, abychom během jednoho roku se návrhu komise udělali skutečný zákon, který měl vstoupí v platnost. po fóru v Lechu, nebo ptal jste se na fórum v Lechu, jaký je důvod? Jeden rakouský kancléř založil Evropské fórum v Lechu, to pak tak nějak usnulo e, a obec Lech a Eh, země Vorarlberg to organizuje, já tam vždy se to účastním, dělám program, já mám rád zašlo protokol, zápis ze všech těch čtyř panelů, těch dvou dní, dám vám to rád k dispozici. A Jistě i mý spolupracovníci vás budou informovat o průběhu této akce, o tom, o čem jsme hovořili a také o tom, jak připravujeme Evropské fórum 2017. Jinak eh, je digitální schromáždění digitální agenta, kterou vždy každoročně organizujeme a na podzim se to bude konat opět v Bratislavě. No, toto schromáždění digitální agenta je místem, kde se můžou zúčastnit všichni poslanci, zúčastněné strany, lobbysti, občané a mohou tam diskutovat o digitální politice s komisí a konkrétně s mým kolegou Ancipem a se mnou. A je to akce, která se požádá skutečně každoročně. A poslední otázka, vectoring, to je německá otázka. Ale protože je, by to mohlo být určitá pozastavení budoucí žádostí, tak se to Evropy týká. Takže vlastně se to týká svým způsobem i Evropské komise. Je tady tedy ta žádost německého telekomu, aby ty, těch posledních 400-600 metrů bylo pokryto, pokryto vektoringem a takto se zvýšila značným způsobem kapacita. To je v zásadě možné. Německá síťová agentura to ověřovala půl roku a navrhla již rozhodnutí s odůvodněním, což je 360 stran, a my momentálně to musíme eh, zhodnotit, evaluovat z hlediska evropského práva. Já tady budu určitým rozhodčím a proto jsem poněkud zdrženlivý. Do 10. května musíme vypracovat naši právní posudek. Tři cíle. Za prvé, vektoring sám o sobě je technologií, která krátkodobě zvýší výkonnost stávajících sítí, ale za druhé, nechceme, aby takto došlo k jakési remonopolizaci a také nechceme, aby tím Investiční záměry e, v tomto desetiletí do skleněného vlákna byly nerentabilní a neprovedly se, takže to je takový trouhelní, v rámci kterého já se pohybuji a vypracovávám to naše hodnocení. A pak budeme muset rozhodnout o tom, zda ty údaje, které máme o té síťové agentury, zda skutečně nám to odpovědělo na naše veškeré otevřené otázky a pokud ne, musíme zahájit druhou fázi, s detailnějšími otázkami a článek 7 a 7a telekomunikační směrnice tady umožňuje tři, nějaké prodloužení až na tři měsíce. Já jsem ve kontaktu s poslanci, s paní Kamarevert a dalšími. Rád se vámi hovoří, jsem ochoten během dalších třech měsíců či dvou, tří eh, týdnů, promiňte, či dvou, tří měsíců s vámi tedy hovořit o jednotlivých tématech a beru to velice vážně, neboť i velcí, vel, velcí konkurenti, například Vodafone a menší regionální, k tomu mají také mnohé otázky. I z německého Bundestagu také se na mě obrátili s dotazy. A na závěr bych řekl, že koaliční dohoda, kterou má německá vláda, tuto záležitost dělá ještě poněkud ožihavější, než by mohla být. Děkuji. Pane komisaři, tentokrát, kolegové, nebylo možné eh, nalézt jiný eh, slot pro naše setkání s panem Ettingerem ne hodinu a půl. Hodina samozřejmě rozhodně nestačí, takže příště tomu budeme věnovat více času. Děkuji vám, pane komisaři. Samozřejmě jeden den to by bylo mnohem lepší, to máte pravdu. Ještě jednou vám děkujeme za vaše pozvání. Pozvání nás všech na konferenci 25. dubna příští pondělí. Eh, digitalizace evropského průmyslu. Eh, budete tam vy jako lídr, paní Biankovská a pan Moldas, takže přítomnost tří komisařů, nizozemské předsednictví v Hanoveru. Minister tam bude také, takže opravdu konference na nejvyšší úrovni. Děkuji vám za pozvání a děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Um, Vážení kolegové, přikročme nyní k hlasování. To je další bod na našem seznamu, na našem programu. Všechny karty máme v zařízení eh, a teď můžeme otestovat naše hlasování. Zahajuji hlasování. Jste připraveni k hlasování? Pokud ano, tak odpovězte. To je velmi, to je velmi stručně. Odpovězte, mělo by to být ano ode všech. Ano, končím hlasování. Máme tady fantastický výsledek. Vážení kolegové, pustíme se do toho. Nová dohoda pro spotřebitele energie. Spravodajkou je paní Teresa Griffin. A začneme bez prodlení. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 18, část 1, kdo je pro? Proti? Ověříme. 18, část 1. Končím hlasování. Jeden eh, sociální demokrat tam hlasoval nad Eh, povolený počet. Končím hlasování, teď už je to v pořádku. A je to zamítnuto. Nyní tedy poslanecí návrh 22. Kdo je pro? Proti? strželi se? Schváleno. Poslanecí návrh 20. Kdo je pro? Proti? strželi se? Zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Ověříme. 19, ověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to schváleno. Ano, je to schváleno. 26 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomu? Chtěl by se někdo k tomu vyjádřit? Ne, dobře, takže pozměňovací návrh 26 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? stačili se? Schváleno. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? stačili se? Ověříme. Pozměňovací návrh 35. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? stačili se? Schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. Takže 43, pozměňovací návrh 43, ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 60, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5, pro, Pardon, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A musíme ověřit. Pozměňovací návrh 65 ověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 81. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A ověříme Pozměňovací návrh 82. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Eh, hlasování u konce a je to schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, dobře, ověříme, omlouvám se samozřejmě. 102. Ověříme 102. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji. Měli bychom to asi ověřovat mnohem častěji. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 103. Hlasování je u konce a bylo to schváleno. 226, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme 226. Tímto je hlas, eh, končím hlasováním. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. Chtěl bych požádat kolegy z této strany, aby hlasovali. To vy totiž nezvedáte ruce. Já vás vidím, jak nezvedáte ruce. Prosím. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. A 195, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Ověříme 195. Pozměňovací návrh 195. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 13. A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A ověříme. Ověříme to. Kompromis 13. A končím hlasování. A je to schváleno. 128, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 129, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 153, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 153, část 2, končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, IMKO 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 201 s ústním pozměňovacím návrhem. ústní pozměňovací návrh 201. Jedna politická skupina to odmítá. Takže pozměňovací návrh 201 bez ústního eh, pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se. Zdrželi se. A ověříme. 201 bez ústního pozměňovacího návrhu. Končím hlasování a zamítnut. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223 eh, část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 2, 2, 3, druhá část, ověříme. Končím hlasováním. A je to schváleno. IMKO 7, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 2, 4, 5, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme. 245, pozměňovací návrh 245, ověříme. Uzavírám hlasování. Dva pět dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, a je to schváleno. Nebo to raději ověříme. 252 eh, ověříme. Uzavírám hlasování. Schváleno. 253 pro, proti, zdrželi se. Hmm, vypadá to stejně, takže schváleno. Eh, dvě, 254 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 255, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 256, kdo je pro? Proti? A ověříme 256. Ověříme 256. Končím hlasování. A tentokrát je to zamítnuto. 257, kdo je pro? Proti? Dobře, ještě jednou to ověříme. 257 ověříme. 257 ověřujeme a tímto uzavírám hlasování. A je to schváleno. Kompromis 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 267, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 313, e, kdo je pro, proti, ověříme. 313. Tím končím hlasováním a je to zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, Stočili se schváleno. 294 pro, proti, drželi se zamítnut. E, kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29, pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 30, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 315, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 3, 1, 5, ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, 5, 6, kdo je pro, proti. Ověříme to. 356 ověříme tento pozměňovací návrh. Tímto e, tedy končím hlasování a je to schváleno. E, kompromis 35, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 371, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 36, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 380, eh, kdo je pro, proti. Eh, dobře, ověříme. 380, ověříme. A tím končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 381 pro, proti. A to ověříme ještě jednou. 381 ověříme. Ověříme to. Tím končím hlasování. A je to zamítnuto. 388, kdo je pro? Proti? Ověříme 388. Ověříme tento pozměňovací návrh. Tímto zavírám hlasování a bylo to zamítnuto. 428, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 389, e, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 390, kdo je pro, proti, Musíme to ověřit. 390 musíme ověřit. Končím hlasování. 391, kdo je pro, proti, e, zdrželi se, ještě jednou to ověříme. 391 ověříme a já končím hlasování. Je to schváleno. 394, kdo je pro? Proti? Ověříme. 394 <clears throat> ověříme. Ověřujeme 394 a bylo to schváleno. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 418 pro, proti, zdrželi se e, schváleno. Máme pět pozměňovacích návrhů. 418 e, až 423 jsou identické, budeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to asi schváleno, ale musíme to ověřit. Ověříme. E, dohromady je to pět pozměňovacích návrhů a my si je ověříme. Asi to bylo schváleno, ale ověříme. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Kompromis 39, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 kompromisů přesně, 4, 4, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování bude to jmenovité hlasování a já tímto hlasování zahajuji. Naše zpráva, nová dohoda pro spotřebitele energie a bylo to schváleno. Gratuluji našemu naší zpravodajce, děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji za tvrdou práci našeho výboru a nyní můžeme přejít k dalšímu podu. Hm, máme mírné spoždění. Je to bod 13. Výměna názorů s agenturou ENISA odvětví kybernetické bezpečnosti v kontextu evropské strategie pro dosažení vedoucího postavení v digitálním odvětví. OK, OK. Okay, okay. Dear friends, our uh, dear colleagues, Kolegyně a kolegové, prosím, nepojďte se tady do diskusí. Pane kolego koordinátore, on behalf of all of you, I congratulate Rád bych, rád bych, rád bych eh, Tereze Griffinové poblahopřál ještě jednou jménem vás všech, takže tím bychom mohli ukončit naše oslavy. to the topic. Let us go to the topic. Exchange of view with ENISA. Dámy a pánové, nyní nás čeká výměna názoru s agenturou ENISA. Téma je kybernetická bezpečnost v kontextu evropské strategie a souvislost s kybernetickou bezpečností a hospodářstvím EU. Rád bych přivítal pana Helen Brechta z agentury ENISA, která se hrává významnou úlohu. 19. dubna předložila komise své sdělení eh, k evropské strategii pro vedoucí postavení v digitálním průmyslu. Myslím si, že to je speciální balíček pro náš výbor. A to proto, že my jsme součástí eh, těch vedoucích snah o prosazení digitálního hospodářství v Evropě. Otázka kybernetické bezpečnosti je nepochybně eh, ve středobodu zájmu tohoto výboru. Doposud eh, se, jsme se zabývali zajišťováním kybernetické bezpečnosti a dneska bychom se rádi podívali na hospodářské příležitosti pro odvětví kybernetické bezpečnosti jako takové. A to z toho důvodu, že se zde rozvíjejí nová odvětví průmyslu e, právě na základě boje proti kybernetické bezpečnosti, boje proti e, narušování kybernetické bezpečnosti. Rád bych tedy poděkoval panu řediteli a požádám jej, aby zahájil naši debatu. Prosím, máte 10 minut. Děkuji pěkně, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, milí kolegové výboru ITRE, jsem rád, že jsem eh, se mohl mezi vás dneska dostavit a budu hovořit o bezpečnosti IT a o tom, co e, dělá naše agentura v oblasti e, zajišťování bezpečnosti a budování důvěry. Máme nyní strategii pro jednotný digitální trh. E, slyšeli jsme řeč pana Tengera a diskusy a nyní se můžeme soustředit na témata, jako je kybernetická bezpečnost. Mám tři témata. Prvním je to, co si představujeme pod výrazem digitální. Eh, dále budu hovořit o tematice eh, průmyslu nebo tohoto odvětví a poté budu hovořit o vedoucím postavení. Dneska máme termíny jako elektronické vzdělávání, elektronické bankovnictví, elektronické zdravotnictví, elektronické všechno. A o co nám jde, abychom v Evropě vytvořili bezpečný a otevřený kyberprostor jsme svědky rozvoje inteligentní výroby, používání senzorů a všech dalších, dalších technologií. A máme vlastně eh, infrastrukturu, kritickou infrastrukturu, kterou řídí počítače. Jsme také svědky eh, proměny obchodních modelů, což znamená, že v řadě případů máme Eh, disruptivní obchodní modely. Co to znamená, když máme tradiční eh, dodavatelské nebo hodnotové řetězce, tak eh, se to odehrává na platformách. Uvedu příklad. Když si vezmeme Uber, tak to nejsou pouze taxíky. Když si vezmeme smartphone, tak auto má čtyři kola ale nyní eh, je vybaveno mnohem větším množstvím prvků. Takže co můžeme udělat eh, v oblasti digitálního eh, průmyslu? Je před náma řada velkých úkolů. Dalším velkým tématem je, jak budovat důvěru na základě kultury, kterou máme v Evropě, jak můžeme přimět eh, občany k tomu, aby investovali, aby důvěřovali novým technologiím, aby investovali do svých znalostí. A je tady také aspekt eh, osobního života. Máme tady inteligentní telefony, inteligentní města, dochází ke, ke eh, konvergenci různých součástí života a nová generace to samozřejmě e, používá novým způsobem, ale e, tím společným jmenovatelem je digitální transformace. Hodně se hovoří o údajích, o datech. Pokud se podíváme ze e, pohledu životního cyklu, tak data se generují, data se zpracovávají, někdy zůstávají zachována navždy. Jak to řídit a jak to souvisí s, modely, s obchodními modely? Pokud budeme hovořit o důvěře, a údajích, tak před několika týdny jsme ehm, vydali hm, dokument o kódování a v tomto kontextu je potřeba budovat důvěru v eh, tom hospodářském eh, světě. Když eh, například se budete, když se svěříte elektronickém zdravotnictví, tak tam musíte mít samozřejmě důvěru. Pak je tady téma velké objemy dat, big data. Po celém světě eh, putují eh, miliardy bajtů. Když půjdete na online obchod a budete si chtít něco koupit, tak tam máte sdělení, eh, lidé si koupili také tento produkt a nejsou to pouze statistické modely. Jde o to, že z malého množství informací společnosti, občané i uživatelé lze vytvořit profil a nasměrovat tedy spotřebitele. Máme uh, miliardy terabajtů a bude také zajímavé podívat se na to, kam to všechno směřuje. Cloud computing byl také zmíněn v, ENIS, v agentuře ENISA jsme se věnovali certifikačním modelům pro bezpečnost IT. Je... Není příliš známo to, že v současné době jsou webové stránky, kde si společnosti dělají sami audit, uveřejňují eh, údaje o své činnosti. Jde o to, jak zajistit, aby se k tomu lidé dostali a jak zajistit eh, důvěru v tyto údaje. V této první části bych také rád zmínil eh, obecné eh, řízení o ochraně osobních údajů. Když jej budeme chtít v Českých státech implementovat, tak je důležité, abychom se věnovali technologiím, které umožňují implementaci. Pokud budeme hovořit o privacy by design, tak nejde pouze o e, realizaci toho nařízení, jde o to, že tady je spousta technologií. A nedávno vyšel článek o tom, že e, je potřeba e, tisíců lidí, takže když se podíváte například na úřad, které, které mají v členských státech na starosti bezpečnost osobních údajů, tak to je oblast, k, kde je zapotřebí eh, kvalifikovaných lidí, kteří budou moci odvádět svoji činnost adekvátně. A NSA tyto projekty eh, mnohdy podpořila. Dalším tématem průmysl máme eh, iniciativy jako například inovace pro výrobní malé a střední podniky H2020. Takže je tady řada iniciativ na úrovni průmyslu a objevují se také nové obchodní modely. Pokud se podíváme například do zdravotnictví, tak já si myslím, že bychom se měli zaměřit na to, jak nakládat se záznamy s údaji, protože my chceme mít elektronické zdravotnictví, které bude využívat těchto digitálních technologií pro eh, vyšší eh, prospěch pacientů. Ale je tady spousta ta problémů, jako jsou eh, omezení eh, výměny údajů, eh, nemožnost disponovat cloudovými úložišti a tak dále. Nicméně je to ohromný trh, protože je to u nás, je to v Evropě a je to lokální biznis agentuře ENISA máme dva strategické cíle, které jsme projednali s řídící radou, což je budování společenství a budování kapacit. Pracujeme na tom společně s komisí. V rámci projektu PPP máme průmyslovou síť, kde jsou zastoupeny také malé a střední podniky. Komise naše iniciativu podporuje pokud je o budování kapacit, tak eh, to děláme v odborné eh, oblasti za spolupráce s členskými státy. Nyní se dostávám k třetí části, která je věnována vedoucímu postavení leadership. Zde dva roky provádíme eh, na celoevropské úrovni akce, jejich se účastní stovky vládních i soukromých institucí a zkoumáme eh, odolnost a robustnost evropské infrastruktury. Rád bych také zdůraznil téma Security by Design. Dovolte, abych zmínil toto. Pokud se podívám na toto odvetví, tak tam není stanovena žádná odpovědnost. Já vím, že uh, řadě lidí se líbí ta odpovědnost za software, ale otázka, jak eh, zajistit, aby lidé přijali odpovědnost. Například, eh, když se podíváme na hm, propojená auta, eh, tak kdo tam má odpovědnost, kdo, kdo prostě bude moci pohnat vývojáře softwaru k odpovědnosti za to, když se něco pokazí. Zkoumáme také eh, modely hrozeb, zkoumáme budoucnost eh, obchodních modelů, eh, témata jako Internet of Things, Internet věcí, takže vydáváme řadu dokumentů, máme hodně iniciativ a jde nám o to, aby se to všechno dostalo do správných rukou. Chceme také spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty, takže já také vítám tu iniciativu komise, kterou můžeme pouze podpořit a také bych rád poděkoval panu předsedu, panu Buskovi za možnost vystoupit eh, před vámi a nyní rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Na panu řediteli. Teď tady máme zástupce politických skupin. Máme tady pana Bonyho za EPP. Pan Eller, jenom stručně. Nejprve bych chtěl um, eh, říci, že eh, náš výbor má eh, tady zodpovědnost za tuto oblast a tedy já bych chtěl za výbor poděkovat panu Helmbrichtovi a Enise. Já si myslím, že bez pana Helmbrichta by Enisa už možná neexistovala a on se vystavil nejrůznějším výčitkám, různé věci mu byly eh, předhazovány a já bych to chtěl říct opravdu výslovně. Děkuji. Eh, myslím si, že Enisa eh, tady byla důležitá a bylo tam i rozšíření a bez vás by k tomu nedošlo. Mám dva dotazy. První dotaz je jasné, že první obranou linií pokud jde o kyberbezpečnost, není eh, na veřejných složkách, že tato otázka velmi souvisí s tím, co se děje v oblasti průmyslu. Enisa eh, definovala nebo roli emisí, eh, ta je jasně definována, členské státy ji chtěly omezovat. Ta dole je definována velmi výslovně, tedy že je potřeba organizovat dialog s průmyslem, podporovat ho uplynulo deset let od té doby, kdy eh, to tak bylo nastaveno, kdy víme, že to tak je. A jak vypadá současná situace? Jak daleko jsme dospěli při standardizaci? Jak daleko eh, jsme eh, dospěli v té otázce, jestli potřebujeme minimální standardy nebo hovoříme o absolutních standardech? Jak bezpečné jsou nové služby a jak automatické v otázkách nových služeb je, je, je jak automaticky se tam vychází z otázky bezpečnostních standardů, jak jsou zajištěny a tak dále. E, tady je to samozřejmě vždy otázka e, toho, e, jak se průmysl organizuje sám a Eh, sám o tyto věci usiluje. Potom otázka prodloužení mandátu Enisy. Eh, teď jste v podstatě složitě operač, operace schopní, máte tam nějakou tu pobočku v Aténách, ale mě by zajímalo, co by bylo potřebné, jak by měla být eh, ENISA vybavena finančně, strukturálně, i pokud jde o mandát, abychom eh, čelili tomu problému, který eh, zmínil pan Ettinger, že nemáme evropskou digitální perspektivu, pokud nevyřešíme otázku bezpečnosti. A evropská, a teď se podíváme a když se teď podíváme na atraktivitu evropských cloudů, tak je to atraktivní třeba i pro Microsoft, ale Tedy je potřeba, abychom otázky soukromí v Evropě brali vážněji a možná bychom vážněji brali otázku kyberbezpečnosti, možná ještě vážněji než v jiných částech světa. Děkuji. Paní eh, Kali SND. Děkuji. Eh, děkuji za to, eh, že jste nás seznámil s vašimi aktivitami. Já bych chtěla některé věci zdůraznit. Nedávno došlo k několika případům úniků od eh, IMF, o eh, různých eh, tedy diskuzích, které tam byly vedeny. A mě by zajímala jedna věc. Pokud politici nebo pokud bych pokud bychom to tady chtěli zabezpečit, tak jak by to bylo drahé, protože pokud eh, tyto věci nemůžeme zabezpečit, tak jak si občané mohou připadat bezpeční, pokud jde o jejich ochranu. A jestli si myslíte, že je možné to poskytnout, tak vy, eh, jestli si myslíte, že to můžeme poskytnout eh, my jako parlament a vy jako agentura, tak co by to znamenalo? Hovořili jsme také o zakódování a um, Tady máme WhatsApp a Viber, ty jsou také zakodované. Myslíte si, že je to bezpečné, anebo když už používáte eh, tyto věci, tak eh, zkrátka jste v ohrožení, že tam dojde k nějakým únikům. Pak by mě eh, zajímaly také některé věci v blockchainu, protože tady máme různé věci jako teroristické činy, Eh, teroristé eh, využívají nové technologie. Jak tady můžeme udržet tu rovnováhu mezi tím, že budeme ty věci kontrolovat eh, a zároveň nebudeme bránit novým technologiím, protože oni samozřejmě vědí, co chceme koupit, takže nám různé věci nabízejí, takže oni vlastně dokáží odhadnout naši náladu, naše zdraví, tím, jak se pohybujeme na internetu a já si také myslím, že je velice důležité, abychom eh, měli eh, silnou politiku kyberbezpečnosti eh, v parlamentu. Mě by zajímalo, jak si myslíte, že by měl být navýšen rozpočet, protože tady máme teroristické útoky, všichni navyšují své rozpočty a u nás dochází naopak k poklesu. Máte nějaké specifické návrhy, které bychom možná mohli zvážit a potom na to více tlačit? Děkuji. Děkuji za EKR pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit řecky. Prosím, použijte svá sluchátka. Děkuji, pane předsedo. Role Enisy je velice důležitá pro bezpečnost v síti a pro bezpečnost finančních operací. A když Řecko uh, požádalo o to, aby Herakleion byl sídlen, sídlem, nebo aby to bylo na sídlo navrženo, tak to nebyla náhoda. Byl tady tento návrh záměrně. Eh, máme tam Forsne, to, bylo, to byl malý podnik, eh, mezi tím se to hodně rozrostlo. Je to podnik, který má sídlo právě vedle Herakleonské univerzity. A já jsem zjistil, že Enisa eh, v určitou dobu chtěla Heraklion opustit, přesunout se do Aten a potom zcela opustit Řecko. Já jsem se tím tématem velmi zabýval a tehdy mi bylo řečeno, eh, že Evropská škola tam dobře nefunguje a e, teď, když tam zakročilo mnoho poslanců, tak to už funguje lépe. Ovšem Enisa přesto chce opustit Řecko. Je tady snaha rozdělit Enisu na dvě části, na správní centrum v Heraklionu a druhé centrum v Aténách. To by znamenalo dvojí náklady, cestování sem a tam, cestování tedy zaměstnanců a 4,5 e, tisíce osob e, ty by měly v Heraklionu fungovat. Rozpočet by většinou měl podpořit určité e, rozhodnutí a já si myslím, že by to sídlo mělo zůstat v a nepřesouvat se do Aten, protože tím by se vytvořily problémy, tím by se vytvořily uh, dvojité náklady a to, to je vaše vina, ne řecké vlády. Jsou, fungují se sou, financují se soukromé školy a zaměstnanci eh, si eh, údajně stěžují a pro rodinné příslušníky Heraklionu prý nejsou žádné pracovní příležitosti, ale eh, Enisa nenašla, ne, ne, nezískala to sídlo v Heraklionu proto, aby manželky nalezly práci ale aby tam Enisa odváděla svou práci. Nesmějte se, tady jsme v Evropském parlamentu a tady není nic k smíchu. Já si myslím, že byste se měli zabývat tím, co vám říkají evropští poslanci. Já bych vás chtěl opravdu vyzvat k tomu, abyste eh, na to reagoval. Prosím, eh, tady byste se neměl spát, eh, smát poslancům musíte projevovat respekt. Nesouhlasí s tím, jakým způsobem eh, se chováte k nám poslancům. Máte odpovídat na otázky. Pane Marias, to mě opravdu eh, mrzí, ale již před minutou váš čas vypršel, takže prosím, držte se pravidel našeho výboru, to je velice důležité. Eh, pane předsedo, vy byste ho měl vyzvat, aby se nesmál a aby projevoval respekt poslancům. My vás respektujeme, ale vy naopak nerespektujete všechny ostatní. Protože vy jste již ukončil váš projev minimálně před minutou, takže teď dáme slovo dalšímu řečníku. Pane předsedo, já jsem ještě neskončil. Sorry, Fred. Okay. The others have been spoken for two and a half. My time has not finished. Má doba zatím ještě nevypršela. Okay. Uh, okay. Rád bych vyzval paní Kalas, aby si vzala slovo. Za ALDE. Okay. Well, was... Eh, mě není úplně jasné, v čem tady tkví problém, ale vrátím se tady k otázkám kyberbezpečnosti, eh, pokud s tím budete souhlasit. Pokud jde o tyto otázky, tak plně souhlasím s tím, co tady bylo řečeno o eh, eh, pravidla pro ochranu údajů, o soukromí a tak dále. Eh, tady samozřejmě hm, máme pravidla, teď jde o jejich implementaci a internet ten nebyl vytvořen k těm účelům, ke kterým je, jej využíváme v současnosti. Takže otázky kybernetické bezpečnosti jsou velice důležité. A přesto, vše jsme tady velmi hovořili o e, vládách a jejich roli, roli institucí, tak jsme příliš nezmínili eh, další prvky, e, kyberbezpečnosti a to jsou třeba eh, společnosti. Já si myslím, že vlády udělaly eh, toho mnoho proto, aby zabezpečili eh, svou komunikaci a další věci, ale tím slabým článkem jsou lidé a společnosti, kteří neaktualizují svůj software a nepřijímají nezbytné kroky k tomu, aby měli dostatečné zabezpečení svých počítačů. A má otázka s tím souvisí. Jak eh, vnímáte roli nebo eh, využívání eh, zašifrovaných identit, protože mnohé problémy vyplývají právě z toho, že identita lidí je odcizena a pod touto falešnou identitou jsou potom páchany různé přečiny. Takže eh, i eh, identita, to je eh, věc, která by měla být zabezpečená, ale to by potom možná bylo jednodušší mít bezpečí, pokud jde o internetové služby. Co si o to myslíte vy? Děkuji. A teď eh, tady máme další eh, řečníky, pan Rulík. Pan Rybik, děkuji mnohokrát. Myslím si, že pro nás všechny je důležité, aby ENISA v rámci strategie, kterou má, totiž že se snaží zajišťovat kybernetickou bezpečnost, že tady je důležité, aby to vše bylo budoucnu ještě posíleno. Já chápu tady tu nespokojenost zde lidí v parlamentu, kteří nejsou pro kybernetickou bezpečnost, spíše proti opak, jde jim o chaos a zničení, což ovšem zase není v našem zájmu. Takže se ptám, jakým způsobem ty dva bloky mezi soukromou sférou a transparentností, jak to sladit a pak si myslím, že je důležité, aby soukromá sféra měla možnost eh, to soukromí eh, si tu komunikaci zajistit nějakým způsobem, zabezpečit, zašifrování, to je jedna věc, pak jsou k eh, dispozici ještě další technologie a STORA, což je vědecký výbor parlamentu Science, Science která posuzuje jaksi vědecké možnosti, jsme hovořili nedávno o kvantových technologiích. Jak vidíte vývoj v této oblasti? To by bylo naprosto bezpečné eh, spojení, to není vůbec možné odposlouchávat ani rušit, což by bylo velice dobré pro bezpečnost a infrastruktury a pro rámcové bedmínky, pro nás, pro naši budoucnost. To je zásadně Zcela bezpečná spojení jsou základem pro stabilitu a já se ptám, do jaké míry vy v této věci vyvíjíte nějakou činnost. Děkuji pěkně, pane kolego. Dalším řečníkem je pan Boni. Děkuji. Evropa se digitalizuje a budeme potřebovat stále více opatření v oblasti bezpečnosti. Proto musíme zvýšit kapacitu organizace agentury NSA a poskytnout e, silný mandát, pokud má dosáhovat výsledků. Myslím si, že si musíme uvědomit, že jakožto parlament a všechny evropské instituce musíme primárně podpořit e, bezpeč... směrni... realizace směrnice o bezpečnosti um, sítě. Za druhé musíme podpořit agenturu ENISu v oblasti spolupráce v rámci Horizontu 2020. je potřeba, aby byl eh, přístup k řadě projektů v té oblasti, aby fungovala výzkumná střediska. Agentura ADESA také připravuje řadu doporučení pro odvětví, pro nemocnice například. To se stalo před nějakou dobu a myslím si, že je důležité tato doporučení uvést v život. V současné době je taková situace, že ta doporučení byla vydána, chápeme, jaký je problém, a nyní chceme, aby tato doporučení byla uvedena v praxi eh, na straně eh, podniků a institucí. Pak je tady eh, bezpečnost v oblasti obchodu a podnikání. Agentura NSA by byla určitě velice dobrým zdrojem informací, znalostí a podpory a myslím, když se začneme věnovat oblasti security by design a privacy by design jakožto uh, podnikatelského modelu, tak tím pro bezpečnost uděláme hodně. Děkuji pěkně, říká pan předseda, není paní Libar. Děkuji, pane předsedo. Milý pane Helbrechte, já bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří vám poděkovali za vynikající práci, kterou odvádíte přímo na místě. My si vaší práce velmi vážíme. Vážíme se toho, že se snažíte jak si té práci poskytnout tvář a rozvíjet ji v našem smyslu. Mám dvě otázky, protože se s tím tématem tak nevyznám jako ostatní kolegové. Ptám se, jak vypadá spolupráce s dalšími evropskými zazěřeními, konkrétně s Europolem. Spolupracujete nyní posíleně také s Frontexem a právě s ohledem na migrační témata, kterými se právě zabýváme A druhá otázka. Minulý týden na plenárním zasedáním jsme přijali základní nařízení o ochraně údajů a směrnice o více policejní a justiční spolupráci práce právě v oblasti ochrany údajů. Jaké dopady to bude mít na vaši konkrétní práci? Zabýváte se tím konkrétně? Jak s tím budete zacházet? Jak se k tomu postavíte? Vy jste byli také v té bývalé skupině 29, jste tam ještě dále zapojen. Mě by velice zajímalo, jak vypadá ta souhra všech těchto aspektů na evropské úrovni s ohledem na všechny ty, kteří se zabývají otázkami bezpečnosti údajů a ochrany údajů. Děkuji. Děkuji nyní paní Kompola Natry. Děkuji za slovo. Předtím bych ráda řekla, že je zajímavé, že v té finské verzi se hovoří o e, diskusi o vedoucím postavení v rámci digitálního e, odvětví a v té anglické verzi se hovoří o e, kybernetické bezpečnosti jako e, hospodářské příležitosti. Já bych se tedy ráda zeptala, jak NSA podporuje Eh, tu evropskou strategii, eh, jejíž smyslem je eh, získat vedoucí postavení. Je to pro mě zajímavé, protože my hovoříme o digitálním, jednotném digitálním trhu, ale v tom případě se pří, do příliš velké míry e, spoleháme na bezpečnost, na zabezpečení nebo služby zabezpečení z jiných kontinentů. Zaznělo tady, že bychom měli mít vlastní e, systém. Spousta podniků se může spolehat na ruské či azijské systémy a otázka, zda bychom neměli vypracovat strategii eh, k vypracování nebo k vybudování větší kapacity a myslím si, že velké společnosti eh, využívají eh, počítače, satelitní data a tak dále ve velké míře. Takže otázka, máme nějakou strategii, má NSA v úmyslu něco podniknout v, této, v tomto směru tak, jak je v té mé verzi dokumentu a otázka, eh, Myslíte si, že kdybychom byli lepší v bezpečnosti, že bychom tím získali konkurenční výhodu? Já bych ráda věděla, jak to... Chci si udělat tedy představu z politického hlediska. Děkuji, říká pan předseda. Není pan Rou. Děkuji, pouze jedna otázka, taková doplňující. Eh, po tom tak, tak trochu rozhorčeném projevu našeho kolegy. Normálně se SD k hostům chováme jinak, tak ne, abyste si odnesli nějaký eh, ne, eh, nesprávný dojem z našeho výboru. Ale vím, že pokud jsme se zabývali tímto tématem, tak to vždy byla jedna z těch specifických otázek, otázka místa. Já jsem to u žádné jiné agentury takto nezažil. A mělo to také přenášelo to sebou také obsahovou problematiku. A tady bych měl takový konkrétní dotaz a ptám se, je tomu dnes také tak, stále ještě tak, že máte obtíž získat specializity, které potřebujete. Více než kterákoliv jiná agentura potřebujete skutečné odborníky pro tu otázku. A ty musíte získat pro sebe. A vy jste měli vždy problém, že jste neměli dostatek specialistů pro toto místo, kde sídlíte. A pokud je to místo vašeho sídla problém, tak myslím si, že je nutné, abychom o tom mohli bez jakýkoliv averzí eh, vůči nějaké zemi otevřeně hovořit. A tady vůbec nejde ani o tu zemi, tady jde o ten konkrétní ostrov. Neboť eh, toto vše eh, nás, nám brání, abychom pracovali efektivně. A to téma, a kolegové to zmiňovali, je naprosto zásadní a relevantní, aktuální a Evropa by tam mohla sehrát důležitou úlohu. Ale předpoklad je, že v tom agentuře budou pracovat skuteční dobří odborníky, jinak ta agentura k ničemu nebude. A já se tedy ptám, eh, zlepšila se ta situace s odborníky, anebo máte ještě stále velké potíže se získáváním specialistů? Děkuji pěkně. Hlásí se někdo dalšího slova? Zdá se, že ne. Nyní bych rád dal prostor Evropské komisi. Pan Paul Timmers z generálního ředitelství Connect. Ředitel. Prosím, pane řediteli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, za tu možnost stručně se k tomu vyjádřit. Já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom kybernetickou bez, e, bezpečnost vnímali jako ekonomickou příležitost a také v rámci digitálního hospodářství a balíčku e, o službách, který byl vydán před dvěma lety. Máme tady eh, akční plán, který se zaměřuje na bezpečné administrativní služby eh, a zprávu, eh, aby tam byly využívány například elektronické podpisy a další. Je tady také nařízení IDAS, Eh, které je velmi úspěšným příkladem evropské spolupráce, vzájemného uznávání a eh, tady to ukazuje, že Evropa je silná, pokud jde o elektronickou eh, identifikaci. My to můžeme využívat všude, můžeme to využívat i v komerční sféře, i ve veřejné, takže tady máme velkou se nám tady velmi pomohla a z toho se vychází eh, také standardizace eh, je velice důležitá u kybernetické bezpečnosti, eh, je tedy security by design a tady jde o to, aby kyberbezpečnost byla implementovatelná. Ti, kdo využívají standardy pro IKT, ti musí e, také od počátku využívat e, služby kybernetické bezpečnosti v těch správných standardech. A e, Tady jsou různé nové věci, jako je internet věcí a cloud a tak dále. A, a pak je tady MSE směrnice a tam musíme mít dobré e, přístupy k řízení rizika. Pokud jde o ekonomickou příležitost, a my tady samozřejmě hovoříme o hrozbách, Eh, například tento týden eh, se hovořilo o eh, novináře, o, o nemocnicích, které byly předmětem útoků. Minulý rok jsme zase měli jiné věci a Tady je tedy mnoho hrozeb, ale měli bychom to vnímat i jako příležitost. Trh roste o 7,5 ročně a my tady máme velmi dobré certifikační agentury a společnosti, které lákají eh, pozornost a zahraniční kapitál, protože mají velkou atraktivní expertízu. Máme tady eh, skvělé sítě v oblasti bezpečnosti, takže můžeme na tom stavět, ale chceme toho udělat ještě více. Eh, Bude budeme tady mít PPP k posílení průmyslové kapacity a výzkumné kapacity v Evropě. Chceme velmi rozvíjet eh, ty silné stránky eh, odvětví, chceme posílit systém certifikace, měli bychom tam takový label, eh, pro, kde vlastně by se poukazovalo na to, že v Evropě máme bezpečné služby. To znamená, že to bude vyžadovat investice a práci a to je předmět politik, na kterých v tuto chvíli pracujeme. Děkuji. Pane řediteli, rád bych vás požádal, abyste zodpověděl otázky, které zazněly. Děkuji, pokusím se to vysvětlit v Němčině, protože v mateřštině je člověk schopen to mnohé vysvětlit lepším jednoznačnějším způsobem. Já začnu s tím místem, abychom odstranili na začátku veškeré emoce, mohli konstruktivně pokračovat v další práci. Škoda, že kolega již zde není v sále, neboť já bych ho velice rád, skutečně velmi rád pozval, aby se na to podíval přímo na místě. V tisku se by bylo mnohé, také v řeckém tisku. Mnohé, co je prostě špatně. Není to pravda. A proto několik fakt, skutečností. Za prvé, od roku 2013 máme dvě místa pomocí nového nařízení. Tam se říká, že hlavní sídlo je v Heraklionu a operativní e, činnosti v Aténách. Momentálně máme 94 míst, jak říkáme, 94 pracovních míst a z toho 60 až 65 je momentálně v Aténách, tedy převážná většina pracovníků je v Aténách. Takže tam je to hlavní sídlo naší činnosti a děkujeme řecké vládě, neboť nám dala k dispozici kancelářské prostory, platí za nás nájem, je to soukromý majitel, máme tam krásné kancelářské prostory jak každý, kdo si přeje nás navštívit, srdečně ho zvu. Je to krásné prostředí. Já musím říci, že když člověk dlouho žije v Řecku, na severu Aten, tak myslím, že je to velice dobrá práce. Máme tam řeckého regulátora, Microsoft a další, ta infrastruktura tam je, takže to je vhodné pro Enisu. Nejsme výzkumné eh, středisko, nejsme výzkumný institut, takže to srovnání, které tady padlo, prostě není vhodné. Naším úkolem je, abychom prováděli v Evropě projekty v členských státech, které podpoří vládu, průmysl a úřady, takže máme rozpočet asi 600 tisíc eur eh, za rok eh, na eh, služební cestě našich pracovníků. Tedy my skutečně se odebíráme za naši zákazníky, my do hlavních měst, do Bruselu kvůli projektům. A další věc, co bych také rád podotkl. Máme uh, kancelář, která ještě není hotová v Heraklionu, která je tady prázdná a tuto kancelář nám uh, slíbili, tedy tuto kancelářskou budovu nám slíbili místní orgány v Heraklionu, tam se již proinvestovalo 40 milionů evropských uh, peněz, evropských daňových poplatníků a ta budova prostě není hotová. A když hovoříme o škole, nehovořte o té škole, navštivte tu školu a pak uvidíte, jak to tam vypadá. A nyní k důležitým tématům. A tady budu pokračovat dál anglicky. Děkuji eh, paní Niebler za podporu. Já ty věci zkrátka projdu a budu na to odpovídat. Eh, když hovoříme o a Pan Euler eh, má pravdu, když řekl, že máme průmysl, eh, který vytváří pracovní místa, má business model a vlastně se ještě chrání, takže to tady je. A my se v průběhu let vylepšujeme kvůli naší aktivitě. Eh, v Německu máme příslušné zákony v oblasti IT bezpečnosti, spolupracujeme s průmyslem a podporujeme, eh, tady spolupracujeme také s finančním sektorem a tak dále. Takže je to lepší, ale ještě musíme urazit kus cesty. Standardizace, ano, na tom pracujeme, ale je to výzva, protože mnozí eh, na tom pracují, ECI, eh, NIST USA, ISO, takže je to trochu fragmentované a je toho až příliš. Já vám eh, uvedu pozitivní příklad a to je eh, v té oblasti, kde máme eh, směrnici IDAS, kde chceme spolupracovat. Také jsme spolupracovali s trestovými centry na analýze a pan Timmermans už to tady zmínil. My toho chceme udělat hodně, ale opravdu to implementovat, tu standardizaci, to je opravdu tvrdá práce a proto bychom měli tady společně s komisí eh, uvažovat o nějaké strategii, protože eh, společnosti z USA jsou rychlejší, se my tady sedíme a diskutujeme o detailech. Takže možnost tam je, ale eh, čeká nás velký kus, dlouhý kus cesty. Potom jsme diskutovali o šifrování a já bych to schrnul. Dnešní výzvou je, že máme mnoho technologií. Máme šifrování, certifikace, máme produkty, máme nástroje. Náš problém je, jak to uvést na trh. Jsou to produkty, které vlastně pro nás běžné uživatele nejsou snadno používatelné. Průmy, to je potřeba říct z průmyslu, tak aby uh, vyprodukoval snadnější, snadněji uživatelné produkty. My velmi často některé věci neděláme, protože jsou příliš složité. Není to Eh, bylo by dobré, eh, kdybychom v e-mailu měli nějaký, nějaké tlačítko, které bychom prostě zmačkli a bylo to zašifrované, tak by to bylo jednoduché, ale tak to není. A teď je potřeba to eh, zkrátka zkombinovat třeba s nějakými elektri, elektronickými identitami, to máme za pomoci karet, máme, ident, máme kartu uh, uh, v Německu, v jiných zemích, ale problém je, že to není vždy kompatibilní a je to drahé. My máme také elektronický pás, který je velmi zabezpečen, ale potřebujete eh, drahou čtečku, software, investujete to a tady je ten problém, eh, co bylo dřív slepice nebo vajce. Eh, zkrátka mm, ty možnosti tady jsou, ale lidé to nechtějí používat, protože je to složitě používatelné. Potřebujeme produkty, které se budou snadno používat. Eh, zmínil jsem eh, směrnici IDA, strastová centra, a, takže něco existuje a my eh, z ENISY se snažíme tyto věci podporovat. Máme také měsíc pro evropskou kybernetickou bezpečnost. Tady jsme spolupracovali s asociacemi a členskými státy, ale problém je, že bychom tady museli opravdu chránit miliony evropských občanů a pak, jak spolupracujeme s průmyslem a s agenturami, já vám uvedu několik označení, název, názvu Pokud je o agentury, tak jsme například s BEREK, EU, eh, e eh, ENISA spolupracovali eh, a spolupracovali s LISA a s dalšími Evropská centrální banka, s tou jsme také jednali. Máme síť, kde lidé o tom jednají, ale s Frontexem nespolupracujeme, protože eh, to eh, eh, jak si se s našimi aktivitami nepřekrývá, ale pokud jde o IT, tak tam máme síť, kde spolupracujeme s agenturami, s průmyslem. Tam se snažíme ty věci jak si doplňovat. E, pokud je o komisi, tak komise bohužel nemůže hovořit s 50 společnostmi, takže my e, e, v rámci Enisy máme různé akce a sítě, kde hovoříme s průmyslem a ve Finsku tam to bylo F-Secure s finskou, tady s touto finskou společností spolupracujeme, je tam taková síť, kde tak činíme a Eh, také v oblasti zdraví a platebním sektoru. Eh, tam jsme diskutovali o tom, jak vylepšit kybernetickou bezpečnost. Takže dobré je, že určitou síť, kde o těchto věcech diskutujeme, máme, diskutujeme o našich doporučení a potom eh, odvětvově se tam občas snažíme udělat nějaký pilotní projekt. Ale tady můžeme ty priority zaměřit pouze na několik málo oblastí. A to je potřeba zmínit, máme 84 míst, ale 48 eh, to jsou eh, dočasná pracovní místa. To znamená, že my jsme v situaci, eh, kdy Někdy můžeme využít národní zdroje, tam jsme vždycky rádi, někdy to podporuje i průmysl, ale když se zaměříme na budoucnost, tak tam budeme muset hovořit o tom mandátu, eh, jak bude vypadat dlouhodobá eh, strategie, jak to bude se Enisou vypadat tedy dlouhodobě. Nábor tady byl zmíněn. Od té doby, co jsme v Aténách, tak je to snažší, ale když se podíváme na situaci v Evropě, eh, tak v některých částech Evropy eh, to eh, hospodářství spíše roste, ale v Atenách to tak není, takže není to snadné dostat lidi ze Švédska nebo z Německa do Aten. Je obecně problém získat kvalifikované lidi a navíc je získat z různých míst v Evropě, když tady je rozdíl v výkonném hospodářství, v tom, jak je to hm, zkrátka jak vypadá ekonomická situace, eh, tak eh, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud ano, tak mi to prosím připomeňte. Děkuji pěkně. Myslím, že jste zodpověděl většinu dotazů. Dovolte, abych vám poděkoval za vaši návštěvu a za to, že jste nás seznámil s aktivitami agentury ENISA. Jak jste jistě zaregistroval, je pro nás kybernetická bezpečnost důležitá a chtěli bychom také eh, vytvořit eh, další hospodářské příležitosti v rámci EU. Takže děkuji pěkně za vaši návštěvu. Kolegyně a kolegové, nyní nás eh, čeká prezentace zprávy Evropského účetního dvora na téma Evropský inovační a technologický institut. you European Institute uh, of Innovation and Technology and we've got... Takže Evropský inovační a technologický institut. Nyní nás čeká prezentace zprávy Evropského účetního dvora. Dovolte, abych vám připomněl, že Evropský účetní dvor, dvůr nedávno eh, provedl audit EIT, eh, e Inovačního a technologického institutu. A nyní zde vítám pana Alexe Brenningmajera, eh, který seznámí náš eh, výbor ITRE s výsledky eh, tohoto audita. Na výboru ITRE jsme s panem komisařem Tiborem Navračičem v rámci strukturovaného dialogu projednávali podobné téma. Hovořím tedy o um, práci Evropského inovačního a technologického institutu. V této diskusi nyní budeme pokračovat, tentokrát eh, z pohledu Evropského účetního dvora. Pane kolego, vítejte v Evropském parlamentu. Děkuji pěkně, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, eh, vážení členové výboru ITRE, já jsem velice rád, že zde mohu prezentovat zprávu která se soustředuje na práci jedné významné agentury EIT sídlící v Budapešti. Tento audit se eh, nevěnoval finančním otázkám či otázkám schody, ale otázkám efektivity a investice do tohoto Evropského inovačního a technologického institutu, zkráceně EIT. Já jsem eh, členem auditorského týmu a jsem velice rád, že mohu předstoupit na této půdě. Ten, tuto zprávu jsme předložili také výboru pro rozpočtovou kontrolu. A jak jsem řekl, nejedná se až tolik o finanční záležitosti. Je důležité zdůraznit, že zde existuje vazba mezi různými tématy. EIT je součástí komise a e má na starosti ostatní otázky v oblasti výzkumu a e, inovací. Dovolte, abych se nyní e, soustředil na hlavní součásti naší zprávy, udělám to stručně a poté rád zodpovím vaše otázky a budu se věnovat vašim potřebům. EIT sídlící v Budapešti se věnuje především inovacím a zlepšení situace v oblasti inovací v Evropě, která není některá kružová. EIT se snaží vytvořit prostor, v němž by působili zástupci akademické obce, ale i zástupci společností podniků, malých a středních podniků a aby pracovali v takzvaných KIXech, eh, což je zkrátka pro centra eh, pro znalosti v oblasti inovací. My jsme navštívili tři z nich energie, klima a digitální oblast. V těchto centrech se soustředí činnost 500 eh, partnerů a EIT má v současné době již 800 partnerů. My jsme se podívali do několika těchto znalostních center KIC a zaregistrovali jsme nadšení z té spolupráce mezi akademickou obcí, výzkumem a podnikání podnikatelskou sférou. Je zde řada uh, zajímavých uh, iniciativ a dochází uh, k přenosu vlastně znalostí získaných ve výzkumných laboratořích uh, na uh, úroveň společností a to i začínajících podniků. Když provádíte audit, musíte naslouchat. Znamená to, že auditor musí velice pečlivě eh, sledovat to, co se děje v tom daném podniku, v té dané instituci. V těchto výzkumných centrech, v těch eh, centrech KIK, jsme zjistili závažné problémy. Například jeden finanční ředitel mi řekl, že každoročně musíme vyprodukovat eh, tisíc stránek žádostí. A to je samozřejmě veliká, velké úsilí, které musíme vyvinout, abychom získali finance. A za druhé, je to každý rok, přenášíte to z roku na rok, ale naše inovační programy trvají déle než jeden rok, takže je tady velká nejistota ohledně budoucnosti programu a otázka zní, zda to napomáhá inovaci pokud je tady tedy skutečně e, velká míra nejistoty ohledně budoucnosti. Dalším spotřebuje toto. Jedním z partnerů programu byla nadnárodní společnost, která uvedla, že v tom programu vnímá řadu problémů a že je velice obtížné se do toho programu dostat. A trvalo, než se, nám, než se jim podařilo, nebo než se kolegům podařilo tuto nadnárodní společnost dostat do toho programu. Eh, je tedy nepochybné, že tady jsou byrokratické překážky. Na jedné straně EIT eh, e eh, vyvine program v rámci své činnosti a spolupráce s podnikateli, akademickou obcí a výzkumnými společnostmi se snaží rozvíjet, ale ne vždycky to funguje. Dobré fungování EIT v Budapešti je eh, znevýhodněno velice eh, takovou neohrabanou, složitou administrativou. Takže jak na to, jak to vyřešit? Měli bychom se věnovat diskuse právního základu EIT. Měli bychom například eh, vyč, eh, vyloučit eh, doplňkové činnosti, protože ty nepředstavují účinnou součást modelu. EIT by měl prodloužit nájemní smlouvy s těmito znalostními centry nad rámec jednoho roku a kontrakty by měly být protestovány tak, aby panovala již k prvnímu kalendářnímu roku právní jistota. EIT, aby tedy mohli začít své programy. EIT e, potřebuje vyšší autonomii, pokud je o DG EAC. A tento institut by měl více využívat flexibility, e, kterou nabízí program Horizont 2020. Bylo by zapotřebí přizpůsobit lépe pravidla potřebám partnerům ve znalostních centrech a v neposlední řadě Inovační a technologický institut by měl řešit personální problémy. Personálu je nedostatek a nyní se teprve buduje vrchový management nebo složení je tím není jasné a měl by tento výsledek fungovat také na základě analýzy dopadů. Dámy a pánové, komise a EIT akceptovali všechna naše doporučení. Během auditu EIT již zahájil určitá zlepšení správným směrem, nemožná v dostatečné míře. A pan komisař Navračič ustavil eh, panel na vysoké úrovni, který bude působit jako poradenské grémium. Naše zpráva je vítána, poněvadž eh, umožní další rozvoj EIT a zajistí lepší fungování znalostních center. Dámy a pánové, tolik z mé strany. Nabídl jsem vám krátký úvod a nyní rád zodpovím vaše otázky a budete-li mít zájem, poskytnu vám i relevantní podrobnosti. Děkuji pěkně, říká pan předseda. Je to vždycky velice důležité dozvědět se takovéto věci. Nyní bych dal slovo panu Ehlerovi. Um, Děkuji, pane předsedo, pane Brenningmajere jakožto člen eh, skupiny Horizont 2020, eh, což je trvalý útvar ITRE, bych vám chtěl poděkovat, protože jste převzal eh, tuto část práce účetního dvora a tady jde o strukturální dialog mezi Evropským parlamentem a vámi a to bylo velice užitečné. My jsme pečlivě eh, četli tu zprávu a do značné míry eh, sdílíme vaše obavy. Má otázka eh, se ubírá tímto směrem. Myslíte si, že výzvou je nastavení a pravidla, která jsme nastavili pro EIT, a nebo je to EIT jako taková. My jsme tady často diskutovali o zjednodušování pravidel a otázka je, jestli je tam systematický eh, problém nebo problém způsobený eh, pravidly. Eh, protože nebylo možné tam to zjednodušit a to vedlo k různému nepochopení, nedorozumění, pokud je o nakládání prostředků. Další otázka jaký časový rámec vaše zpráva pokrývá. Na počátku eh, vlastně EIT téměř ještě neexistovala, i když už vlastně proběhla revize a to nebylo moc užitečné. A, a eh, druhá věc, eh, to, co by mělo být napraveno, to by mělo vycházet vlastně od vás. Pokrývá vaše zpráva poslední období, anebo vlastně jaké období pokrývá. A další věc. Neměli byste se donívat, že během této krátké eh, době my tady vytvoříme eh, setkání pracovní skupiny o EIT a eh, že vyzveme soud, aby se toho účastnil. Tedy my bychom tedy chtěli slyšet komisi EIT a tak dále. Eh, ale to není proto, že bychom si mysleli, eh, že tady byste to měli dělat nějak jinak, ale pan Rýbik. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také účetnímu dvoru za jeho zprávu. Od samého počátku pro nás bylo jasné, že EIT eh, se tedy vytváří a původní cíl pro EIT bylo abychom z rámcových programů pro výzkum ty vědy, ty znalosti, které se tam vytváří, byly nějakým způsobem zpracovány a pak poskytnuty k dispozici našim vzdělávacím institucím. To je taková ta základní idea, abychom ve Florencii nearchivovali naše veškeré studie, ale abychom, abychom z těchto studií pro každou skupinu obyvatel dokázali jak si Eh, zpracovat ty zajímavé nové myšlenky a dát jim k dispozici. Tedy z, na základě tedy vědeckých eh, prací eh, vypracovat, co je například vhodné pro um, učitelku v mateřské škole, jaké znalosti potřebuje, jaké nové znalosti se objevily, od této učitelky až k profesorce na univerzitě, která také nechce neustále opakovat totež, aby měla přístup, těm nejnovějším informacím. To byla tedy naše myšlenka, ten základní cíl, abychom tyto informace poskytli široce všem skupinám obyvatelstva, aby měli přístup k nejnovějším znalostem. Ani právě internet má velice dobrou možnost tyto znalosti tedy zpřístupnit, že to tady nemusí být v papírové formě, tam to je, to je zejména ve Florencii to, ale my to vlastně z té papírové formy dáme do digitálního prostoru a tak toto bude mnohem přistupnější. Náš vědecký výbor v parlamentu STOA se tímto velmi intenzivně zabýval a říkali, zamýšleli jsme se nad tím, jak tedy v Evropě proniknout takovým tím zbytečným mm, kruhem, kterých jak si vědomosti neposílá dál. A je možné to i měřit. Je to měřitelné pomocí sociálních analýz a sociální analytiky sítí. Uh, to si myslím, by byl asi takový základní úkol pro e IT, aby se podívali, kde tedy dochází k těm takzvaným silům vědomostí a znalostí, kde je mezi nimi příliš málo komunikace a kde by bylo tedy vhodné tu komunikaci vylepšit. Děkuji paní Moody, děkuji. Z té vaší zprávy i z toho, co jste řekl dnes dopoledne, chápu, že jste přesvědčen, eh, že EIT a eh, znalostní centra dělají eh, správnou věc, ubírají se správným směrem a tím pádem je to vlastně potvrzení toho, že si myslíte, že by se měly napravovat ty problémy a zároveň sledovat to, kam se to celé ubírá. Mě zajímá eh, to vaše eh, přání změnit právní základ Nebylo by snad vhodnější eh, spíše napravit to tak, aby se ty věci, které probíhají teď, eh, dělaly lépe, než aby se spíše vracelo až úplně k samotnému počátku, eh, k, té, k tomu legislativnímu základu, když říkáte, že se nedostatečně využívá pružnost v rámci horizontu 2020 a potom takové to, co se týká rozšířeného finančního období, vy, vy říkáte, že, že tam to funguje na ročním základě, takže eh, to dohromady vypadá zvláštně. A závěrem, vy jste tady upozornil na určité problémy a mě by zajímalo, jestli máte dostatek času eh, nebo nějaký harmonogram na to, kdy ty problémy budete identifikovat a reagovat na ně. Děkuji. Chce se ještě někdo další přihlásit? Nevidím nikoho a já bych chtěl vyzvat zástupce Evropské komise, ředitele oddělení, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo a děkuji za pozvání. Chtěl bych také poděkovat panu eh, Berenik Mejerovi za jeho eh, slova. Já tady mohu hovořit asi za komisi, za EIT eh, e a já si myslím, že musíme zdůraznit, že to, jak pan Brenik Mayer tady představil tu zprávu, jejíž doporučení byly EIT a komisí zcela přijaty, a to mohu opravdu potvrdit, tak musím také říct, že velmi oceňujeme práci auditorů, protože tady byly správně identifikovány problémy, které e, jsou v rámci EIT e, s tím, jak probíhá práce, jak e, probíhá tady interakce s dalšími stranami a také pokud jde o možný eh, potenciál inovací, který by mohl být eh, dosažen. Eh, plně akceptujeme doporučení účetního dvora a teď jde o implementaci těchto doporučení. Jak k tomu přikročíme? Plně souhlasíme s tou úvahou, že operační rámce v rámci EIT jsou příliš komplexní a měření výkonu by mohlo být jasnější již eh, prověřujeme EIT, EIT komise a účetní dvůr vytvořili pracovní skupinu, která se zabývá tím, jak přejít k víceletému rozpočtu. To není snadný úkol Eh, účetní dvůr eh, tady má tu svou eh, druhou roli souladu a ten by samozřejmě si, tady by si samozřejmě nepřál, abychom se přesunuli příliš rychle a nerespektovali finanční nařízení, ale tady jde o to identifikovat, jak to udělat, jak udělat takový přesun pravděpodobně v roce 2017, i když to pravděpodobně bude až v roce 2018. Ovšem naše práce byla již započata. Další otázky, které byly zmíněny v prezentaci pana Brenikmejera, Eh, ta otázka poskytnutí větší finanční autonomie EIT, eh, e ano, to je na programu. Eh, komisař Navračič tady byl asi před dvěmi týdny a tam to zmínil. Potom otázka, jak posílit zaměstnance EIT. Ano, to je otázka, která se často vrací v průběhu let. Je to trvalý problém Ehm, jde samozřejmě o počet zaměstnanců, ale i o úroveň managementu. Ta otázka se v posledních měsících vylepšila a mělo by se to vylepšovat i nadále. A neustále se o tom hovoří a řešení by snad mělo být brzy Eh, na snadě. Byla tady zmíněna také vysoká skupina, skupina vysoké úrovni, kterou zmínil i pan komisař Navračič. Já myslím, že tady byl před několika týdny a tehdy eh, hovořil o záměru vytvořit takovou pracovní skupinu. Ta skupina už spustila svou práci. Ona se nebude zabývat eh, všemi detaily, Eh, těch interních věcí, které byly odhaleny ve zprávě. Zaměří se na velké strategické otázky, které identifikovali auditoři ve své zprávě, jako například výzva udržitelnosti eh, v dlouhodobém eh, horizontu. To bude jedna z věcí, na kterou se skupina na vysoké úrovni zaměří. Zaměří se také na mandát EIT, aby se zaměřil na nedostatečně zaměřené eh, regiony, eh, aby společně s nástroji Horizon 2020 eh, odstranil některé nedostatky ve spolupráci s některými regiony, takže to se bude řešit stejně jako další některé strategické otázky, jak EIT začlenit do širší architektury politiky inovací. A možná bych zareagoval na některé otázky a komentáře poslanců. Pan Ehler, vy jste se ptal, eh, zda se od, tady odráží, zda ten problém souvisí s pravidly, eh, která od začátku byla stanovena pro EIT, nebo jestli to souvisí se samotnou EIT. A z mého eh, pohledu je to kombinace obojího a to také dobře odhalila doporučení auditorů. Musíme eh, změnit právní základ. Jsou tady některé aspekty, ne jádro právního základu, eh, ne, že by se změnila celá povaha EIT, ale některé podrobnosti, pokud jde eh, o například podávání zpráv a tak dále, o, mm, pokud jde o cíl EIT, co by mělo Eh, plynout z EIT. Je to dobrá myšlenka, teď jde ale o to, jak eh, to eh, tady děláme. Na to se musíme podívat. Komise s tím plně souhlasí. Začali jsme se společně s EIT zamýšlet nad tím, jak k tomu přistoupíme. Návrh změnit právní eh, základ eh, to není nic, co by se eh, samozřejmě komukoliv líbilo, ale my se na to toho prostě musíme pustit a možná budeme muset odstranit některé překážky v tom právním základu a když se nám to podaří, tak situaci vylepšíme. Pan Rýbik tady hovořil o EIT jakožto určitém vzdělávacím nástroji a to je důležitá připomínka. Já nezastírám, eh, že v našem jednání s auditory jsem měl pocit, že oni nás vnímají příliš jako inovační centrum a eh, přehlíží ten eh, vztah k vzdělávání. My si myslíme, že EIT eh, odvádí dobrou práci a ty úspěchy eh, se prokáží ještě více v budoucnosti, až tady bude eh, více studentů. Takže to je důležitá připomínka, že na počátku to bylo tak, že když se znalosti budou dobře Eh, integrovat do vzdělávacích struktur, tak eh, to bude dobré a podaří se nám generovat eh, nové dovednosti a znalosti, dobře vyškolený, kvalitní personál, odborníky a tak dále. A já si myslím, že tady opravdu EIT e má dobré výsledky. Myslíme si, že je možné zajít ještě dál a doporučení tedy ze zprávy auditorů ty nás posunou ještě dál. Pokud jde o otázku, zda je potřeba, nebo proč je potřeba změnit právní základ, tak tady ehm, ne proto, abychom zcela eh, nově eh, změnili eh, podstatu EIT, ta podstata a úloha zůstanou stejné, ale některé věci, které tam byly dány od počátku, by měly být změněny, například finanční udržitelnost, jak k tomu budeme přistupovat a jak to bude s tou uh, doplňující roli neevropských finančních prostředků. Z těchto důvodů jsme se k tomu zavázali a to bez váhání. Komise a EIT si přejí revizi právního základu v těchto věcech. Myslíme si, že díky tomu bude EIT do budoucnosti silnější. Děkuji za vaše připomínky a vysvětlení a já bych vás rád ještě požádal, pane Majere, abyste eh, odpověděl z pohledu eh, účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že budu moci odpovědět kvůli efektivitě a uh, účinnosti. Budu velmi stručný, protože uh, některé věci už tady byly velmi efektivně uh, zodpověděl. Pane Ehlere. Vy jste mě položili důležitou otázku, pane Ehlere. E, odpovím mi anglicky. Jaký je váš časový rámec a jaké jsou e, tedy e, základy pro vaše připomínky? My tady máme období 2008 až 2015, to je sedm let e, té startovací fáze EIT a my jsme tady během té doby zvažovali všechny relevantní informace a naše připomínka byla, že po sedmi letech by tady měly být nějaké konkrétní výsledky. A e, v té souvislosti e, jsme si také e, řekli, že ty výsledky jsou určitým zklamáním, že by měly být přesvědčivější je tady mnoho byrokracie, eh, zaměření na, eh, na IT, to je příliš byrokratické, eh, zaměř, je tady málo inovací. Inovace jsou samozřejmě z povahy věcí křehké, protože tady někdy může docházet samozřejmě k omylům a někdy je to dokonce nutné, ale ten celý proces někdy může bránit dosažení toho cíle, který dosáhnout chcete. Mohlo by toho být dosaženo mnohem více, ty výsledky jsou příliš eh, eh, tedy nepřesvědčivé a paní Moody a další tady hovořili o tom, eh, zda by neměl být napraven ten problém, nebo jestli by neměla být zlepšena výkonnost. Pan Crowley na to odpověděl, já to jenom stručně zopakuji. Platí obojí. Jsou tady některé zásadní problémy v legislativě, například eh, ty doplňující aktivity. Ty se tam eh, v podstatě neobjevují, takže by měly být vyloučeny, ale udržitelnost těchto programů je velmi důležitá. A já si myslím, že tomu bychom měli věnovat pozornost. Není to pouze otázka toho, abychom napravili to, co tam nefunguje. To samozřejmě ano, ale dále by to mělo být ještě rozvinuto. A potom fungování nebo účelem tohoto auditu je podpořit nebo poskytnout feedback o tom, jak to funguje a díky tomu dospět k vylepšení do budoucnosti. Děkuji, pane Rubiky. E, vaše otázka je také velice důležitá, opět odpovím v angličtině. Pokud jde o ta sila znalostní, tak eh, já si myslím, že tady můžeme potvrdit, že EIT a znalostní centra přispívají eh, multidisciplinárnímu postoji a tomu, že multidisciplinární znalosti budou předávány eh, společnosti. Já doufám, že Eh, to je eh, užitečné. Časový rámec, všechna doporučení jsou eh, podpořena striktním vymezením času a budeme to kontrolovat, stejně tak jako jistě váš výbor. Děkuji, pan Eller ještě doplní. Um, vlastně je to spíše otázka. Vy jste trochu hovořil o geografické vyváženosti a i když eh, to možná není úplně eh, užitečné, většina KIX je v Německu, ale tedy prakticky řečeno, eh, tady ten rámec je horizont 2020 a geografická vyváženost. Tam, tam možná se to týká v této věci spíše té špičkovosti geografické špičkovosti, než eh, aby to bylo vyvážené. To je asi důležitější. Um, možná, že to je, eh, eh, pokud je o Evropskou unii, geograficky nevyvážené, ale mě by zajímalo, je to otázka toho, že to působí menší efektivitu, pokud jde o inovace, což je tedy účel EIT, e a nebo to, že Geeks nejsou na tom správném místě, eh, narušuje geografickou vyváženost. Pokud všechno bude ve Finsku, tak v tom, a pokud to bude nejlepší místo pro zbytek Evropy, tak to potom možná bude to správné rozhodnutí, protože EIT je součástí Horizontu 2020 a Horizont 2020 je jedno z míst, kde geografická vyváženost není zase až tak důležitá. Tady jde opravdu o to, aby to mělo špičkovou úroveň. Eh, co si o tom myslíte? Thank you, chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Opět velice stručně. Na jedné straně máte pravdu v tom, když říkáte, že Horizont 2020 dostatečně nezdůrazňuje geografickou rovnováhu. Na druhé straně jsme však svědky toho, že rozvoj znalostí v Evropě a přenos, přenesení výsledků výzkumu, čili použití těch eh, inovací Jinými slovy, transfer znalostí eh, mezi výzkumnou sférou a podnikatelskou sférou je potřeba podpořit. Na druhé straně eh, účetní dvůr skonstatoval, že tento přenos je potřeba ještě rozšířit. Ta geografická rovnováha je omezená. A pan Bostefert, šéf auditního týmu, také na stránce 43 naší zprávy poukazuje na to, že dvourychlostní Evropa eh, hrozí to, že se mm, nebudou adekvátně využívat eh, náklady na výzkum a vývoj. Takže v této oblasti nás také čeká zlepšení, nebo je potřeba zlepšení. Děkuji pěkně za vaši přítomnost eh, jakožto zástupce Evropského účetního dvora. Vždycky nás eh, zajímá činnost eh, Ústavu pro inovace a myslím si, že v budoucnu se na základě vaší zprávy bude moci situace zlepšit. Myslím, že vaše zpráva poskytuje jasné poselství pro EIT. Je jasné, že e, instituty by měly odstraňovat své e, nedostatky a slabiny a to platí pro všechny. Díváme se na to i z pohledu vzdělávání. Čím se ten obraz mění? My jsme vždycky eh, uvažovali o výzkumu a inovacích a eh, komerčním využití, ale trochu jsme zanedbávali otázku vzdělávání. Takže tady máme ten trojuhelník, eh, kdy Evropský institut pro inovace a technologie je, má specifické postavení a jeho přístup bychom měli podporovat, podpořit. Pan Eller. Stálá pracovní skupina pro Horizont 2020 má již ve svém bodu eh, návštěvu EIT, myslím, že to je v září. A eh, pracovní skupina je otevřená pro všechny, tak prosím, eh, zvu všechny kolegy a kolegy. Děkuji pěkně ještě jednou a nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání před polední přestávkou. Pustíme se do toho bez odkladu. Téma je odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Spravodajem je pan Nikolas Baj. Budeme projednávat návrh stanoviska. Je tady úzká vazba na směrnici o bezpečnosti zařízení na, na moři. Rád bych požádal nyní pana zpravodaje, aby se vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych nejprve chtěl poděkovat sekretariátu výboru ITRE za podporu při přípravě tohoto návrhu stanoviska o zodpovědnosti očkodnění a finančním zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Výbor Jury byl původně pověřen eh, touto věcí eh, 14. září minulého roku. Měl být tedy hlavním výborem a jak uvádí eh, komise ve svém úvodu od roku 2008 nedošlo k žádné velké nehodě Eh, podniky se poučily eh, z nehody Piper Alpha. 73% ehm, ropy a zemního plynu v Evropské unii eh, pochází eh, z moře v okolí Severního moře eh, a tam je zřejmé, že mají největší bezpečnost na světě. Výbor Envy tady předložil text, bude se o tom diskutovat příští úterý a tam se hovoří o katastrofě Horizont z roku 2010 v Mexickém zálivu. Ovšem je také upřesněno, že od té doby byl rámec víc posílen Eh, takže taková katastrofa by se v územích, eh, na území Evropské unie neměla stát. Pak tady máme eh, tady také text o, o, o ropných operacích v Meři. Máme tady offshore protokol barcelonské úmluvy a tam byla přijata další opatření, která měla předjímat takové nehody tím, že se budou lépe vyměňovat informace. Já vám zašlu text komise, kde je seznam těchto opatření. V posledních letech došlo k velkým investicím do vývoje nových bezpečnostních systémů. Je to například technologie well dual capping, kde je možné ty potenciální úniky rychle podchytit a e, vyspírat. A, a tady Tedy komise, e, tedy výbor by tady chtěl mít ten e, zprávu na základě zprávy z roku 2013 nechcejí se přijímat opatření, která již existují a, a příloha A a směrnice, 2000, směrnice 2004 e, tady také nemá být předjímána. V případě nehody tato směrnice z roku 2013 zodpovědnost ukládá e, těm, e, kteří mají povolení těžit ropu a dělat související aktivity. Eh, to znamená, eh, je tady princip znečišťovatel platí finanční eh, záruky v případě nehody. Tady připomínám, že už existuje celá řada produktů a já bych chtěl udržet tuto prožnost, která umožňuje každému operátorovi, aby si vybral ten nástroj, který bude nejlépe vhodný pro dané okolnosti. Pan předseda Puzek tady také prezentoval svou zprávu o energetické bezpečnosti a my bychom neměli měli zapomínat, že jde také o konkurenceschopnost našich ropných a plynových eh, firm. Je to důležité i pro hospodářství našich eh, států. Eh, chceme mít bezpečnou dodávku energií pro naše občany za dobré ceny. Neměli bychom proto našemu průmyslu vytvářet nové překážky pro konkurenčnost eh, ve světovém měřítku. Dnes eh, jsou totiž podrobeni eh, často těžkým pravidlům, kterým jejich konkurenti nepodléhají. Eh, v úterý, eh, tedy to bylo řečeno jinak, ale teď až do 30. května můžete předkládat pozměňovací návrhy, nemusíte tedy spěchat. Já příště kolegům, s stínovým zpravodajům předložím několik eh, termínů, tak abychom s předstihem mohli diskutovat o tom, v čem v této věci půjde. Já se těším na další diskuzi a doufám, že budete hájit i náš ropný a zemní průmysl. To je důležité pro, naš, pro naše hospodářství. Eh, je to takové srdce našeho hospodářství. Děkuji. Thank you very much, Děkuji pěkně, pane kolego. Jménem zpravodaje za skupinu EPP pana Bencena, přečtu ty nejdůležitější části jeho projevu, který si připravil na dnešní schůzi. Bohužel díky dopravním problémům panujícím v Bruselu musel, opus, musel opustit eh, parlament před 12 hodinou, takže už tady s námi není. Takže dovolte, abych přečetl několik pasáží z jeho projevu. Především bych rád poděkoval panu zpravodaji za jeho stanovisko. Pro EPP je obecně přijatelné a uspokojivé. EPP e, se kloní k tomu, abychom se vyhýbali nadměrné regulaci a administrativním překážkám v oblastech, kde již existují mezinárodní úmluvy a dohody. Nemůžeme vyloučit, že v oblasti odpovědnosti za škody a kompenzace bude zapotřebí další legislativa na úrovni EU. Chceme podporovat eh, příslušné odvětví eh, prostřednictvím eh, směrnice upravující tuto oblast. Evropská komise a Evropský parlament mohou posoudit, zda bude zapotřebí další akce. Nakonec bych rád zdůraznil, že bychom tohoto stanoviska měli jakožto výbor ITRE využít jakožto příležitosti zdůraznit význam um, podnikatelské a další činnosti na moři. Je to činnost, která je důležitá pro evropské hospodářství, pro růst a pro tvorbu pracovních míst. Nebylo to kompletní, pokusil jsem se sdělit vám ty hlavní části. Pan Bernsen je stínovým zpravodajem za EPP. Není SAD, paní Miriam Dali, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji a ostatním kolegům. Jménem SAD bych ráda zdůraznila opětovně, že v roce 2010 ta mm, katastrofa Deepwater Horizon eh, ukázala, jak je nezbytné vypracovat eh, mechanismy pro kompenzaci ještě předtím, než takovýmto haváriím dochází. V řadě členských států je již tato oblast adekvátně upravena, ale nesmí se nakládat na eh, bedra společností další zátěž. Společnosti, eh, které eh, způsobí škody, eh, je budou, je budou muset kompenzovat. Je potřeba chránit domácí zdroje, což je důležité pro hospodářství členských států, je zapotřebí nabídnout pracovní příležitosti z celé EU a je potřeba podporovat činnost výzkumných středisek. Chceme také podporovat energetickou bezpečnost a diverzitu. Ačkoliv za posledních několik let klesl, eh, klesly dodávky plynu a ropy ze Severního moře, tak eh, je potřeba eh, tuto oblast nadále rozvíjet i pro oblast středního, středozemního moře a Černého moře. Jsou tady také zájmy rybářů, malých a středních podniků, eh, které se eh, musí spoléhat na sdílené námořní prostředí. Havárie Deepwater Horizon ehm, se vlastně ty kompenzace vyšplhaly na 96 všech kompenzací za tento rok. je potřeba přijmout legislativu, eh, která zajistí, aby, bylo adekvátně, aby byly adekvátně kompenzovány škody, ať už rybářům, malým a středním podnikům a tak dále. Musíme zít v úvahu tři druhy odpovědnosti v oblasti životního prostředí, občanskoprávní a právní odpovědnost. Evropská unie eh, zajišťuje eh, kompenzace v případě poškození životního prostředí. Eh, dále je potřeba také kompenzovat eh, hospodářské škody. Jsme přesvědčeni, že chování, které eh, povede k havárii na moři, bude spadat do trestně právní oblasti a bude to tedy oblast, která bude oddělena od odpovědnosti za poškozování životního prostředí a občanskoprávní odpovědnost je nepochybné, že musíme vytvořit konkurenceschopný eh, trh. Potřebujeme ale k tomu další záruky komise. Ještě směrem ke komisi. Komise tvrdá, že, tvrdí, že nyní je předběž, eh, předčasné posuzovat, jestli trestně právní úpravy v Evropské unii jsou dostatečné. A my jsme přesvědčeni, že nesmíme čekat, až se stane další velká havárie, abychom zjistili, jestli ten legislativní rámec skutečně funguje. Proto musíme zajistit, abychom měli k dispozici veškeré záruky a to co nejdříve, tak abychom byli schopni efektivně předcházet jakýmkoliv haváriím ještě předtím, než se tedy to platí pro budoucnost. Děkuji zpravodaj a zpravodajům pan Tarát, který má na nahrazuje paní Ravasi a hovoří za zelené. Děkuji, pane předsedo. Skutečně zde nahrazuje paní Michelle Revazi. Možná nebudu dokonalou náhradou, ale dovolte, abych zmínil pár bodů, které, o kterém nepožádal, abych vám sdělil. Přesně před 6 lety došlo k havárii Deepwater Horizon. Byla to ohromná havárie, jak tady zmínili kolegové, a proto je právě v tento den bychom měli eh, nakreslit dotazník k těm argumentům, že eh, ten, to odvětví je nadměrně regulováno. To, co naruší konkurenceschopnost odvětví, je právě velká várie. V současné době máme směrnici, eh, která by měla nastavit standardy. Je to směrnice, eh, která bude řešit odpovědnost odčlenění a finanční zajištění v odvětví eh, ropy a zemního plynu v moři, ale nevíme, jak, jak eh, se v současné době eh, zajišťuje, aby bylo možné, že v případě havárie bude ten, kdo způsobil, schopen odškodnit poškozeného. Současná směrnice bere v úvahu tu zásadu, že znečišťovatel platí, ale Eh, v současné době dopady eh, ropné havárie zasáhne rybáře a řadu dalších subjektů. Máme článek 194 o smlouvy o fungování Evropské unie, které se tady uplatní, ale pak tady máme ještě články 192 a 191. A proto se domníváme, že je potřeba postěhovat eh, chybné počínání a o to více v případě střetu zájmu a sem určitě patří i havárie Deepwater Horizon, protože tam byl konflikt mezi provozatelem a regulátorem. Je potřeba zajistit bezpečnostní kontrolky ze strany Evropské Eh, agentury pro námořní bezpečnost tím, že jí dáme nové kompetence. Neměly by to být eh, až tolik národní agentury, které mm, často mají nedostatečnou nezávislost díky eh, monopolistickým aspektům, které, se kterými se setkáváme v oblasti činnosti na moři. Děkuji pěkně, že jste mi dali prostor. Děkuji, říká pan předseda. Nyní paní Sakarafa, která nahrazuje pana Selikiotise. Děkuji, děkuji. Prostě řečeno, že odpovědnost podniků za havárie při těžbě ropy a zemního plynu a e, doprovodných aktivitách, e, že se k tomu musí přistupovat velice pečlivě. Je třeba pevně stanovit právní rámec, v rámci kterého se budeme pohybovat a každý ho musí dodržovat. Nezávisle na tom je třeba zajistit bezpečnost i z politického hlediska. Pro naší frakci je důležité, aby veškerá preventivní opatření eh, které mohou být přijata, byla přijata tak, aby veškeré činnosti na volném moři byly bezpečné. Ale samozřejmě je nutné také zajistit energetickou bezpečnost pro naše obyvatele. A proto je důležité, aby členské státy měly navzájem solidaritu a aby existovaly záruky pro členské státy. Je třeba, aby existovalo opatření také eh, pro oblast prevence. Měli bychom hledat alternativní možnosti na úrovni Evropské unie, tak, abychom zajistili bezpečnost offshoreových aktivit. Pokud to bude třeba, tak bychom měli skutečně být činí. A my jsme právě již předložili pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Děkuji pěkně, říká pan předseda. A hlásí se někdo dalšího slovo? Není tomu tak, proto bych dal prostor Evropské komisi panu Štefanu Malzerovi, vedoucímu DG jednotky v rámci DG Energy. Prosím, máte slovo. Uh, Buzek and... Děkuji, pane Busku. Vážení poslanci Evropského parlamentu, my ve velké míře souhlasíme se zjištěními tohoto stanoviska. Skutečně se domnívám, že není naléhavá potřeba eh, dodatečné analýzy. Provedeme podrobnou analýzu. Ve příslušné směrnici jsou již ustanovení o odpovědnosti a finančních eh, schopnostech. Členské státy by měly brát v úvahu možnost žadatele eh, při udělování licencí. Sem patří také finanční bezpečnost a schopnost eh, poskytnout odškodnění kompenzaci. Musí to být efektivní. Eh, podstatě jde o to, aby členské státy ověřovaly, zda žadatelé o licence mají dostatečné finanční zdroje, aby mohli eh, v případě havárie poskytnout eh, odškodnění a řešit tu krizi, ke které dojde na moři. Tito provozovatelé musí také disponovat efektivním postupem pro vyřešení nároku na odškodnění. V současné době e, komise zkoumá, zda členské státy adekvátně provedly tuto směrnici do vnitrostátního práva. Spolupracujeme s nimi právě při zjišťování, zjišťování e, toho, jak vypadá implementace. Prost, e, čas je do roku 2019. Evropská komise bude zkoumat eh, vlastně průběh a výsledky provádění této směrnice. Evropské kompetentní úřady eh, poté přijdou s konkrétními návrhy. Pokud tedy eh, se dobereme závěru, že je zapotřebí nějakých výrazných zlepšení. Jsme toho názoru, že v současnosti bychom eh, příliš bezlavě bychom postupovali příliš bezlavě a příliš ukvapeně, pokud bychom eh, usilovali o eh, další legislativu. Nyní spolupracujeme s lidskými státy při zjišťování toho, co by eventuálně bylo zapotřebí navíc, pokud vůbec se něco takového objeví. Děkuji. Děkuji, také říkám pan předseda. Dovolte, abych nyní dal slovo opět panu zpravodaji. Prosíme, máte slovo. Máte prostor pro závěrečné komentáře, o ta odpovědi. Euh. Děkuji stínovým zpravodajům za různé jejich připomínky. Já bych připomněl, že eh, jsou to eh, operátoři eh, těch ropných a těžebních platform, kteří nechtějí, aby došlo k nehodě a chtějí to pokud možno co nejvíce zabezpečit a mít preventivní opatření. Já si myslím, že by bylo velice neopatrné, kdybychom tady stůl ještě přitížili ve velmi obtížných pravidlech Eh, které jim tady komplikují situaci a mohlo by to zhoršit jejich postavení na světovém trhu. Eh, ti, eh, kteří působí z těchto operátorů v mořích Evropské unie, mají, musí nést jiné požadavky, mnohem přísnější požadavky než na jiných místech na světě a e, tady by neměli mít zodpovědnost a nepřijíme důsledky e, v rámci nehody, protože ono by to opravdu mohlo být úplně bezbřehé protože neustále dochází, po každé, v každém případě naleznete nějaké nepřímé poškození a pak další nepřímá poškození, která vyplývají z těch eh, předchozích nepřímých eh, poškození. Takže tady bychom neměli eh, příliš ohrozit tento průmysl, který vyžaduje velmi vyspělé technologie a který by mohl být v tom křehký. Měli bychom zůstat rozumní. Uh, uh, thank you very much, Děkuji pěkně, pane kolego. Děkuji, pane zpravodaji, také děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Pozměňovací návrhy. Lhůta 31. května 12 hodin. Hlasování v ITRE 5. září. Hlasování v hlavním výboru, čili ve výboru JURY 26. září. Harmonogram je tady poměrně jasný. Děkuji vám pěkně. A dovolte několik slov eh, jakožto zpětnou vazbu ze včerejšího večerního zasedání koordinátorů. Velice stručně. Koordinátoři i tedy se rozhodli nominovat eh, předběžně eh, zástupce ITRE do, ENCO, do poradní rady ENCOI. Rozhodnutí bude učiněno později a to především na konferenci předsedů. Návrhy zasílejte eh, na sekretariat, kde lhuta je 11. května. Alokace prováděcích zpráv, velice důležitých zpráv pro budoucnost, podle mého názoru. Koordinátoři se rozhodli aplikovat stávající systém eh, přidělování, čili aukce, ale vytvořit separatní položky v rozpočtu právě pro tyto prováděcí zprávy a stanoviska. To bude pro naše eh, členy velice zajímavé. Dále koordináři se rozhodli posunout veřejné slyšení o reindustrializaci Evropy, které bylo plánováno 23. května a nahradit jej eh, veřejným slyšením o zimní a plynovém balíčku. Tento balíček eh, jež je zapotřebí projednovat, je aktuální. Konvenáři také schválili veřejné slyšení pro průmysl 13.6.2016 a koordinátoři také projednávali otázky studií, briefingu a e, sanitářů. Um, ehm, ty uh, uh, zprávy, stanoviska uh, předkladaná komisí, vyžádaná komisí jsou, uh, jsou posunuta na později. Takže končím doplň zasedání a prosím, abychom se zde opět sešli v 15 hodin. Děkuji. That's all. Okay.